My začneme se schůzí, protože máme eh, dnes dopoledne nabitý program a hned eh, přejdeme hm, k, hm, k bodu programu 12, což je implementace principu rovného zacházení mezi osobami nezávislé na jejich náboženském přesvědčení, postižení věku či sexuální orientaci a e, stanovisko Evropského parlamentu bylo přijato na plénu 2. dubna 2009. To bylo Mm, během ještě předchozího eh, legislativního období a v rámci konzultací. Ale nyní po eh, mm, vstupu v účinnost Lisabonské smlouvy, tak eh, se změnil tedy mm, postup, spolulegislativní postup a pan Romeva je zpravodajem. Jsme rádi, že belgické předsednictví je ochotno nám vysvětlit stav jednání v této agendě a i komise se stručně vyjádří a poté bude stručná diskuze, pokud nám čas dovolí, a poté si vyslechneme eh, ředitele eh, Agentury pro základní práva, pana Kiaruma, který nám něco řekne ke zprávě této agentury o homofobii, transfobii a eh, diskriminaci. Nejprve dám slovo zpravodaji. Pan Romeva Rueda, prosím. Děkuji, jsem rád, že máme dnes příležitost opět hovořit o tomto tématu a chtěl bych zde i eh, uvítat fakt, že je zde zastoupena Rada a Agentura pro základní práva, které si s námi vymění názory o obsahu, ale také i se s námi zamyslí nad tím, jak jsme na tom a jak eh, udělat určitý pokrok před. Připomínám všem, jak bylo řečeno, že již v parlamentu mm, za předchozího legislativního období, funkční období, jsme přijali stanovisko v rámci procesu konzultace a doposud, ale eh, frakce eh, se rozhodly, že to využijí jako základ pro Eh, naše stanovisko teď. A nyní je to tedy na radě a tudíž bychom rádi věděli, co rada s tím dělá. Eh, během španělského předsednictví vím, že se na tom pracovalo a také doufáme a přeji si, že i belgické předsednictví nám předá dobré zprávy. Nicméně také připouštím, že řada z nás má takový pocit, že ten proces je příliš pomalý, což eh, se frakcím nelíbí. Eh, chtěli by, aby se to vyvíjelo rychleji. Taková je situace. A proto bych chtěl tedy přes radu apelovat na členské státy i další kolegy, abychom nepřišli o tuto příležitost eh, abychom s tím něco udělali. Pokud vím, tak stále existují určité problémy s obsahem, ale e, v zásadě mm, je zde tedy mm, ten problém, který není nový a my jako politické frakce e, v parlamentu bychom chtěli pomoci, aby se to vyřešilo, aby se ten politický problém vyřešil. Takže nejprve si vyslechneme radu a poté možná tady si vyměníme názory se zástupci frakcí, abychom si řekli, jak my, parlament, respektive náš výbor, můžeme pomoci. Dobře, tak si vyslechneme nejprve belgické předsednictví paní Ferno. Goedemorgen allemaal, ik zal in het Nederlands spreken. Dobré ráno všem, budu mluvit holandsky. Takže ještě jednou dobré ráno všem. Ráda bych poděkovala za to, že jste mě pozvali na toto zasedání. Rádi bychom vám poskytli nejnovější informace o aktivitách belgického předsednictví, které souvisí s touto směrnicí. Na úvod ale jednu poznámku. Všichni víte, že tato směrnice má za cíl rovné zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. A všichni víte také, že tato směrnice je velice obtížnou záležitostí, no a to z různých důvodů, obsahově, technicky, ale i politicky. No a z toho důvodu budeme my v Radě konfrontováni s celou řadou členských států, které v současné chvíli nejsou politicky schopny tuto, nebo ochotny tuto směrnici podpořit. No a tím pádem se tato směrnice nikam neposouvá, nepostupujeme dopředu. Této situace velice litujeme, ale taková je bohužel dnešní realita. E, jaké jsou důvody těch členských států, které mají velké výhrady proti této směrnici. Ehm, ty důvody jsou tři takové hlavní, které se neustále ozývají. Tak za prvé jde o subsidiaritu, za druhé o proporcionalitu a za třetí o právní nejistotu. Ehm, právní nejistota ehm, to je pojem, který se často vyskytuje a který vzniká také díky rozhodnutí Evropského eh, soudního dvora. Členské státy eh, tyto rozsudky používají proto, aby si vykládali určité pojmy ve směrnici svým způsobem. Jde o pojmy, které jim dělají nějaké starosti, například celá ta oblast sociálního pojištění. Když se na tuto oblast díváte v souvislosti s věkem, tak to členské státy vidí tak, že se systém sociální jistoty často opírá o určité věkové kategorie. No a státy mají obavu, že by tyto věkové kategorie nebo tento fakt v budoucnu neplatil. E, Výmout právní jistotu ze směrnice, to je ale velice obtížné. A stejně tak je obtížné přesně definovat ty pojmy, které se tam vyskytují. Myslím si tedy, že ta eh, směrnice je politicky velice obtížná. No a kvůli postoji třem členským státům se nedostáváme ku předu. Na čem se tedy rozhodla, dohodla Rada belgické předsednictví? Jak chceme pokračovat? Protože se nám nedaří pokročit dále, chceme pracovat a dosáhnout výsledku především na technické úrovni. Udělali jsme následující. Vybrali jsme si ze směrnice dvě části a na základě analýz a evaluací se snažíme postupovat dále ve dvou tématech. První téma jsou finanční služby. Tam probíráme výjimky, které by bylo možné poskytnout na základě věku nebo nějakého postižení. No a to druhé téma, kterým se zabýváme, je přístup eh, a možnost ubytování a to, co tím vše rozumíme, takže specifické bydlení, domy a další takové věci. Takže, jak jsem řekla, pracujeme na technické úrovni a vycházíme z přesných a podrobných analýz. Eh, ta práce probíhá ve spolupráci s nevládními organizacemi. Například Social Platform, EGB a European Disability Forum. Průběžně eh, v té pracovní skupině probíráme sociální otázky, no a i vně této skupiny hovoříme s nevládními organizacemi. chceme získat co nejvíce možných názorů a těchto názorů a stanovisek využít k tomu, abychom postoupili předu na té technické úrovni. Když se podíváme na ty specificky technické body, které jsme projednávali, a to jsou ty finanční služby a to ubytování, Řeknu vám nejdříve něco k těm finančním službám. Čeho se nám tam podařilo dosáhnout, co jsme vykonali? No tak naštěstí komise eh, zadala eh, průzkum a pravděpodobně o něm bude potom ještě hovořit. Šlo o průzkum u společnosti Silicon Consulting a tato společnost distribuovala dotazníky ve členských státech. Dotazníky se týkaly důvodu diskriminace, to znamená věku, postižení a dalších věcí, a také toho, jak k tomu přistupují pojišťovny a ostatní eh, finanční instituce, proto aby zavedly výjimky. Na základě tady toho průzkumu jsme sestavili řadu otázek, které jsme distribuovali ve členských státech. Členské státy reagovaly velice pozitivně. Myslím, že jsme odvedli eh, dobrou práci společně se členskými státy a na základě tohoto seznamu eh, se státy zaměřily na tom, jak fungují banky a ostatní finanční instituce ve členských státech. Došli jsme k následujícím závěrům. finanční instituce používají eh, postižení jako možnost, jak obejít zákaz diskriminace. Eh, nám se ale podařilo přesvědčit členské státy o tom, že zdravotní stav osoby je to, co je podstatné a ne e, to postižení. Jen proto, že by člověk byl postižený, nepřináší žádné riziko nebo nějaké potíže. Například e, pokud e, jde o pojištění zavazadel anebo o získání úvěru na nákup domu, tak postižení by nemělo být překážkou. My jsme toho názoru, že pokud budou eh, stanovovány výjimky, eh, musí k ním docházet na základě spolehlivých údajů, spolehlivých a přesných údajů. Vycházejme z toho, eh, že chceme vypracovat nový text hlavně ke článku 2.7 to je pro komisi velice důležité. Pro belgické předsednictví je u těch finančních služeb velice důležitá transparentnost. V současné chvíli je nutno konstatovat, že řada pojišťovacích společností a bank postupuje málo transparentním způsobem. Málo transparence je například u odmítání poskytnutí úvěru nebo u odmítnutí poskytnutí pojištění. Je potřeba se v takovém případě obrátit na svaz spotřebitelů a nebo na ombudsmana, aby člověk vůbec získal informace o tom, proč byla jeho žádost zamítnuta, proč byl odmítnut, nebo například, když jde o pojištění, proč mu byly odepřeny vyšší prémie nebo nějaké bonusy. Takže to jsou ty myšlenky, které eh, se nám v současné chvíli honí hlavou k tomu článku 2.7. To všechno zvažujeme. Přidali jsme tam bod odůvodnění a v něm stojí, že každý občan musí být pravidelně informován o tom, jak probíhá jeho pojištění a jak, finan- jak pojištění funguje. Tolik tedy k těm finančním službám. No a dále k tomu ubytování, k domům a k ostatním těmto otázkám. Eh, musíme si nejdřív položit otázku, o co konkrétně jde. Tak jde o soukromé bydlení, veřejné bydlení, ale i o sociální bydlení. Eh, všechna tato témata patří do oblasti působnosti směrnice. I v této oblasti členské státy odvedly dobrou práci ve spolupráci s námi, odpověděli na ty dotazníky. Opravdu máme velmi dobré zkušenosti se členskými státy a na základě příspěvku členských států jsme mohli vypracovat nový návrh textu. Došli jsme k tomu, že by bylo možná dobré eh, poskytnout výjimku na základě ochrany rodinného a soukromého života. Co to konkrétně znamená? Pokud bydlíte v nějakém bytě a pronajímáte eh, jeden pokoj, tak potom majitel toho bytu má mnohem větší možnost roz, o tom rozhodnout, koho chce mít jako podnájemníka. Eh, takže rodinný život by eh, měl být nebo mohl být důvodem pro udělení výjimky z, toho, eh, z té nediskriminace. No a pak ještě jedna věc nám leží na srdci a to je oblast působnosti. Eh, do oblasti působnosti této směrnice spadá i sociální bydlení. V většině členských státech se tak jako tak nerozlišuje mezi sociálním bydlením a ostatním bydlením státním, například veřejným a dalšími. Takže i sociální bydlení spadá do této směrnici a do této směrnice a to i v jiných souvislostech, například když jde o sociální ochranu nebo mm, další věci. No a poslední věc je přístup k bydlení, možnost získání bydlení a také možné přizpůsobení bydlení, pokud například osoba s postižením hledá nějaký byt nebo dům, Zabýváme se tím, kam až to může zajít, jak jsou povinováni majitele domů nebo bytu přizpůsobit byt potřebám osoby s postižením. v té otázce jsme byli celkem detailní, zabývali jsme se tím opravdu do detailu a myslíme si, že je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi potřebami osoby s postižením a svobodou majitele nemovitosti. No a i k tomuto jsme předložili návrh textu. To jsou tedy ta dvě velká témata, kterými jsme se my jako předsednictví zabývali. Naše práce byla na technické úrovni, vycházeli jsme z dotazníků a seznamu otázek distribuovaných ve členských státech. Ta práce přinesla pozitivní výsledky, alespoň já si to myslím a podařilo se nám pracovat velice detailně. Členské státy se k celé té záležitosti rovněž postavili pozitivně a nemuseli se vyjadřovat nějak politicky, nemuseli zastupovat žádnou politickou stranu nebo stanovisko. Otevřeně spolu diskutovali a my doufáme, že za dalšího předsednictví v této práci se bude pokračovat. Doufáme také, že až bude potřeba přistoupit k politické úrovni, tak technicky bude ta směrnice již zvládnuta. Ráda bych ještě členy výboru upozornila na to, že belgické předsednictví, kromě té směrnici o nediskriminaci organizuje také eh, schůzku na vysoké úrovni, zorganizoval schůzku na vysoké úrovni o rovnosti. Eh, pozváno bylo 500 účastníků z nevládních organizací a ze členských států. Toto setkání bylo velice důležité. Během toho setkání jsme hodnotili obě směrnice, které se zabývají nediskriminací a také nediskriminací na pracovišti. E, toto setkání jsme uspořádali proto, abychom poskytli příklad proto, že je možné doslova vynutit si e, určitou směrnici a že tato směrnice potom sebou může přinést pozitivní výsledky. Doufám, že jsem vám nyní popsala dostatečně naše činnosti a pokud máte dotazy, ráda vám je zodpovím. Děkuji, paní Verňo. A nyní má slovo pan Olson z komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný, protože máte nabitý program. Komise může jenom potvrdit, co právě řeklo, prezentovalo belgické předsednictví. Děkujeme za přístup belgického předsednictví a za úsilí a zdroje, které věnovali, investovali do této agendy. Víme, že to je problém a bylo těžké dosáhnout kompromisu a takže děkuji ještě jednou za toto předsednictví a ještě bych k tomu jenom dodal, že kromě těch odborných technických diskuzí paní místo předsedkyně Redingová eh, vložila velké úsilí do eh, jednání na vysoké úrovni s různými ministry a premiéry eh, některých tedy nejdůležitějších států. A aby, e, a jednala s nimi o možných řešeních. Bohužel to ještě nevedlo k žádnému politickému pokroku. To znamená, že pokračujeme v technických diskuzích a jak řekla paní Ferno, je zde pořád ještě hodně věcí, které lze si které třeba si vyjasnit, ale čekáme na to politické rozhodnutí. Ale e, máme velkou naději, kterou vkládáme do nadcházejících předsednictví maďarského a e, polského, že se to politicky i technicky vyřeší. Takže a rád odpovím případně na vaše odborné dotazy. Děkuji, pane Olsone. A nyní se obracím na kolegy. zda někdo z nich si přeje slovo. A, ano, pan De Jong. A zpravodaj poté. Paní Intfeld také. A potom zpravodaj pan De Jong. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě vím o tom, že na radě ten pokrok se dost spožďuje. Toto je téma, které je velice důležité pro praxi, pro praktický život, což ukazuje i zpráva Agentury pro základní práva. Já se domnívám, že belgické předsednictví pracovalo ze všech sil a i komise učinila vše, co bylo v jejich silách. Takže si myslím, že můžeme být dost optimističtí, co se týče šance na další pokrok, protože došlo k určitým dohodám, zejména která se týkají některých praktických eh, záležitostí pro příští roky. A chtěla bych se ještě vyjádřit k té výjimce, která se týká bydlení. Hovořili jste o tom, eh, nebo o té výjimce z důvodu ochrany rodinného života nebo práva na soukromí. Myslím si, že tady ten vývoj jde trošku nebezpečným směrem, protože to znamená, že pokud třeba vy osobně máte něco proti Černochům nebo proti Židům, nebo proti členům jakékoliv jiné, nebo nějaké jiné menšiny, tak můžete říct, eh, já vám nepronajmu ten pokoj, který chce někomu pronajmout. Samozřejmě to záleží na rozsahu působnosti této směrnice, ale myslím si, že bych mohl dávat ještě další příklady. Pokud se například rozhodnete, eh, dovolit eh, nebo mm, tedy pronajmout někomu svůj pokoj ve svém domě, tak tím otevře, otevíráte svůj soukromý prostor tomu veřejnému prostoru, minimálně do určité míry. Takže si myslím, že toto konkrétně bychom ještě měli ujasnit, protože já si myslím, že tady jsme trošku na tenkém ledě. Za druhé mám ještě otázku. Zda je pravda, že některé členské státy možná nesouhlasí s některými důvody, která, které mají být důvody k diskrimaci. Například myslíte si, eh, že by bylo jednodušší dosáhnout dohody o eh, proti diskriminaci lidí s tělesným postižením nebo eh, co se týče diskriminace lidí s různým etnickým původem. Děkuji, nyní paní Infeld. Děkuji, paní předsedkyně. Já také budu hovořit vlámsky. Hmm. Chtěla bych nejprve poděkovat belgickému předsednictví, které eh, vyřešilo nebo které řešilo tuto otázku velice pragmaticky. Myslím si, že je velice dobré, abychom se pokusili dosáhnout pokroku minimálně v těch technických záležitostech a postupně, postupně ale jde o to, že se tím zase nikam nedostaneme, protože zde nejsou technické problémy, zde jsou problémy politické. Porovnejme to například s eurozónou. V, v eurozóně jsme řešili různé ty záchrany bák a tak, dá, a tak dále. Tam byla dostatečná politická vůle, takže se s tím dalo něco dělat, ale teď se bavíme o ochraně práv evropských občanů tak si myslím, že bychom zde neměli jen tak posedávat a bavit se o nějakých eh, technických problémech. Tak to bylo jenom tak na okraji. Nebo teď možná řeknu něco na okraji. Banky, které se chovaly velice rizikově, Mm, tak e, vlastně nyní říkají, že je pro ně riziko například to, že by půjčovali peníze zdravotně postiženým lidem, ale já si myslím, že to je taková, že to je vlastně dost e, nesmyslný argument, protože oni se chovali rizikově úplně jinak. Myslím si, že Belgie má velice dobré zkušenosti s ochranou lidí a s e, bojem proti diskriminaci. Ale již od začátku, kdy jsme začali s tímto portfoliem, tak si kladu otázku, Zda se nám podaří dosáhnout dobré horizontální směrnice, která má zabránit diskriminaci, protože zároveň zde existuje riziko, že nám vlastně z toho vypadnou takové ty diskriminační praktiky, které se eh, odehrávají v praxi každý den. Takže určitě se nám daří zde odstraňovat některé eh, ty nešvary, ale myslím si, že tato legislativa nezmění celou situaci, pouze eh, ještě jednou řekne to, co už stejně ty vlády nyní dělají. Děkuji, nyní ještě zpravodaj pan Romeva Eroeva. Děkuji. Za prvé chci samozřejmě poděkovat eh, belgickému předsednictví a já jsem detailně sledoval vývoj za španělského předsednictví a belgického předsednictví a konstatuji, že obě předsednictví měly dobrou vůli. A také i hm, jsou zde, ano, politické obstrukce. Jinak to říci nelze ze strany některých vlád, které to blokují. Já jsem si vědom těch problémů v radě, eh, která hm, se eh, těžko je schopna dohodnout. A teď ještě k meritu věci. Zde je jeden aspekt, který eh, chci říct, když to není politicky korektní, je to důležité pro občany. A eh, eh, eh, to je, že zde se eh, říká, že některé země jsou proti směrnici a my bychom chtěli vidět, které země jsou proti a z jakých důvodů. Abychom to jasně věděli, pojmenovali, kdo a proč není pro tuto směrnici. Já si myslím, že tato transparentnost je nutná, i když vím, že je to pro řadu těžké nám to sdělit, ale my mm, nechci. Vím, že jsou zde některé vlády, třeba eh, eh, obecně známá je ta německá vláda, která je proti, ale jsou zde jiné a my bychom chtěli jasně vědět, kdo, kromě tedy Německa, je proti, kdo dělá obstrukce a z jakých důvodů. A třetí důležitá věc, kterou musím zdůraznit. Také je nutné proto, aby to občané věděli, aby věděli, že některé z těch argumentů v radě, že jsou proti aplikaci eh, předpisů dané země. Třeba příklad Německa je jasný. Tam Německo je proti evropské směrnici, která vlastně rozšiřuje práva, která již existují i v Německu. A to je třeba, abychom věděli protože z pohledu diskriminace, jak říkala Sofie, to je vážný problém. To znamená, e, rovné zacházení je zde popíráno, e, protože některé země vlastně ani potom řádě nemohou aplikovat vlastní předpisy. A proto je nutné, abychom si uvědomili, že není možné přes e, jeden strom nevidět les. Je třeba tedy hm, samozřejmě řešit ty technické problémy, ale problém je ten celý les, tedy eh, ta globální koncepce. A ještě třetí úvaha. Nový kontext znamená, že máme nové právní nástroje v Evropské unii. A třeba v případě umluvy OSN o postižení to o pracovní neschopnosti a postižení. To je, myslím, také kontext, který můžeme v Unii použít, protože nám to dává možnosti vlastně zakomponovat tuto úmluvu jako takovou. A pátá myšlenka, úvaha, kterou je třeba zdůraznit, je pravda a často se argumentuje, že je zde problém, pokud jde o subsidiaritu, proporcionalitu a právní nejistotu. Také chci připomenout, abychom to věděli, alespoň my zde ve výboru, že když některé z těch možných kontradikcí se dostaly ke soudu, tak se to vyřešilo velice rychle. A i početně ty případy o kterých se rozhodlo, sice jich je málo, takže není pravda, že lze argumentovat, že je zde to riziko, že to bude disproporční a že tam vznikne nějaká právní nejistota. Ne, ne, ne. To je často argument, který se zneužívá, ale musíme si uvědomit, že to v praxi tak není. Není to tak komplikované a ani eh, to není tak neřešitelné. A poslední aspekt. Často se používá argument, který dnes jsme neslyšeli, ale často se používá na úrovni vlád. To je, eh, to je ekonomická krize a náklady spojené s implementací směrnice, a to především teď, eh, když je eh, třeba potom řešit takové otázky jako fyzický přístup do budov, že to je nákladné. Taky tady chci připomenout že různé ty verze a ta, která byla teď předložena, tak ta pracuje s lhůtami pro implementaci, které jsou velice, velice dlouhé, velice štědré. A proto je třeba si připomenout, že na rozdíl od toho, co některé frakce si mysleli, tak v minulosti, co si mysleli, parlament, co si myslel, když jsme dostali první návrh rady, z rady, tak zde teď ty eh, časové lhuty jsou velice dlouhé, takže to také nemůže být eh, žádný argument, že to bude spojeno s velkými náklady. I když pořád v radě se pracuje s tímto argumentem a tady pozor na to teď především, eh, abychom nepoužívali, nezneužívali ekonomickou krizi. Tady jde o to, zda chceme, aby rovné zacházení a nediskriminace abychom to vzali jako něco, co je eh, ne, co nejenom má tedy náklady finanční, ale především eh, taková diskriminace má ty náklady eh, personální. Mm, postihuje to lidi, takže to musíme vzít v úvahu v celém kontextu. Samozřejmě jsou zde technické aspekty, jako ten fyzický přístup a podobně. Mm, a to je třeba řešit a já jsem rád, že tady vidím určitý pokrok, eh, pokud jsem to dobře pochopil, za španělského předsednictví a já myslím, že belgické to vyjádřilo stejně. Ano, jsou zde technické eh, problémy, potíže, mm, ale v radě eh, se mm, přidávaly k tomu další, další problémy, které ale nakonec se ukázaly ne technické, ale spíše právní či koncepční, ale já myslím, že postupně krok za krokem budeme schopni pročistit obsah té směrnice. Ale, a čemu vírám, tady e, náš výbor, e, e, a to chci říci komisi a radě, my chceme, aby tato agenda, aby na této agendě se pracovalo reálně, rychle, protože tady je společenská poptávka. To slyšíme o těch různých asociací dotčených osob. E, a také i mm, je to něco, co potom posílí důvěryhodnost evropských institucí právě teď v okamžiku, kdy tato důvěryhodnost je nahlodána. Bylo by dobré, a to říkám na adresu rady, abychom pravidelně vedli podobné diskuze mezi sebou, alespoň jednou za poletí, vždycky s každým předsednictvím. A chci zdůraznit, že toto téma nesmí zmizet z programu našeho výboru. Děkuji. Like to react. Velice děkuji, chci se zeptat, zda by na to ještě chtěla zareagovat rada. Ano, ráda bych odpověděla na některé otázky, které zde padly a předpokládám, že komise potom odpoví také na některé z nich. Pan Dion položil otázku, která se týkala konkrétně maďarského předsednictví a toho, jak se bude maďarské předsednictví touto otázkou zabývat. Určitě víte, že v Maďarsku je od nedávna nová vláda. Kompetence ministrů ještě nejsou určeny tak úplně a my jsme od maďarských kolegů také ještě nedostali mnoho informací o jejich budoucím pracovním programu, takže je velice obtížné na tuto otázku nyní odpovědět, protože Maďarsko teď zatím diskutuje minis, eh, interně o tom, kdo bude příslušným ministrem pro tuto otázku. No a dále k tomu bodu výjimek z důvodu soukromého a rodinného života, tedy k tomu, že by to měl být důvod pro udělení výjimky z nediskriminačního, eh, ze, zákonu, ze zákazu diskriminace. Mohu říci pouze to, eh, co zaznělo obecně. Není to tak že by bylo možné z jakéhokoliv důvodu, který souvisí se soukromým nebo rodinným životem, možné dostat výjimku. Eh, Například pokud půjde o dům, ve kterém je společná kuchyně a nebo společná koupelna, tam jde o opravdu soukromý a rodinný život a tam by měl eh, majitel nemovitosti dostat nějakou výjimku. Ale pokud majitel pronajímá nějaký byt anebo pokoj ve svém bytě eh, přes realitní agenturu, a nebo pokud inzeruje tento nájem v novinách, tak to patří do veřejné sféry a v této sféře nesmí docházet k výjimkám, takže ta možnost dostání té výjimky by měla být opravdu omezená. A dále zde eh, zazněla otázka, jestli je v tom nebo v kterém členském státě některý aspekt důležitější eh, než jiný. Ehm, ráda bych řekla, že eh, to není tak, že někdo považuje sexuální orientaci nebo postižení za důležitější nebo méně důležitý aspekt. Eh, ale ta Otázka je obtížná. Máme takový dojem, že eh, ve členských státech vzniká určitý, určité rozlišování mezi těmi důvody k diskriminaci. Eh, Diskriminace na základě sexuální orientace se ale dostává stále více do popředí, a to i díky počtu osob, které, eh, kterých se to týká. No a dále k těm ostatním poznámkám, například k tomu, že vzniká nebezpečí, že se ztratí řada těch pozitivních aspektů a e, jen se zde zakotví ty špatné praktiky. K tomu bych chtěla říci, že cílem belgického předsednictví e, bylo e, v těch textech, které jsme vypracovali, jsme chtěli ty špatné praktiky omezit a také načrtnout jasné obrysy pro eh, například výjimky. Pokud dojde k výjimce, tak musí být jasně stanoveno, proč byla udělena a ty důvody pro tu výjimku musí být také prokazatelné mm, dostupnými a spolehlivými údaji. Jde nám tedy o vysokou eh, transparentnost. Eh, špatné postupy které používají banky nebo pojišťovací společnosti, chceme vymítit a snažíme se najít lepší definice a snažíme se tyto špatné postupy eh, omezit. Eh, příklady už eh, proto máme a je potřeba říci, že v uvozovkách normální občan musí dostat vhled do praktik pojišťovacích a bankovních společností. Velice děkuji. A tam se ještě komise. Velice děkuji. Ještě se vyjádřím k tomu opět stručně. Co se týče těchto výjimek a té otázky, která se týkala té konkrétní výjimky na, ehm, při pronajímání domů nebo bytů. Samozřejmě, že ten návrh komise i celý tento, celé toto komplexní stanovisko Evropského parlamentu bere v úvahu to, že zde máme chartu základních práv, listinu základních práv, a je důležité, aby tento návrh respektoval tuto listinu a její ustanovení. A v té listině je také právo na ochranu soukromí. Jak řeklo belgické předsednictví, je důležité, aby všechna základní práva zde byla dobře zohledněna. A já si myslím ale, že v tom návrhu jsou všechna ta ustanovení vyvážená. Myslím si, že asi by než, nebo že, že vlastně nejde eh, tam dát takové ustanovení, které by nezohledňovalo základní práva. A co se týče ještě těch různých nebo odlišných důvodů, tak chci zdůraznit, že komise eh, se snaží, abychom Eh, vlastně udrželi všechny ty důvody pro diskriminaci pohromadě, abychom eh, nepostupovali různou rychlostí u těch různých důvodů. Souvisí to také s právní jistotou, protože Rada usiluje o právní jistotu, která je důležitá i pro praktické uplatňování. Je důležité, abychom všechny tyto důvody udrželi v rámci jedné směrnice, abychom tedy eh, řešili všechny ty důvody diskriminace najednou. A pokud je zde otázka, zda v některých zemích je některý důvod závažnější nebo častější, tak eh, to je dost obtížné říci. Co se týče třeba věkových limitů, tak eh, to existuje například v oblasti sociálního zabezpečení, existuje to třeba v oblasti pracovního trhu, také musíme zajistit, nebo také zde byla otázka přístupu, pan Romeva Androjeva hovořil o umluvě OSN pro, o právech pro lidi se zdravotním postižením, takže je důležité, aby ta směrnice zde zobrazovala i tyto otázky. Proto nákladné budou zde asi dlouhé e, doby na to provádění, ale myslím si, že je důležité, abychom to vše řešili najednou. Děkuji, ještě Sofie se hlásí o slovo, prosím, stručně. Děkuji, stačíme 30 vteřin. Chtěla bych pouze ujasnit belgickému předsednictví, že jsem nehovořila o nějakých výjimkách ze strany bank nebo pojišťovnách, ale hovořila jsem o, pojišťov, pardon, o výjimkách, které si sami členské státy chtějí uchránit pro určité oblasti, které se týkají práv občanů a to mě právě trápí. Děkuji, nyní dávám slovo panu Kiromovi, který vede agenturu pro základní práva a který nám představí zprávu o homofobii. Velice děkuji za slovo. Já velice dobře vím, že máte napjatý časový rozvrh a proto se zaměřím na ty hlavní myšlenky celé zprávy. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě přizvali na vaše dnešní zasedání, abych hovořil o tom, jaká je situace, zejména co se týče Eh, diskriminace nebo situace práv s jinou sexuální orientací a zejména se zaměřím na homofobii. Tato zpráva je vlastně první zprávou, kterou tato agentura vypracovala. Je to analýza trendů. Je to vlastně právní analýza trendů. V budoucnosti budeme eh, pracovat na podobných zprávách z různých dalších eh, oblastí. Když pracujeme na určité zprávě, tak se snažíme soustředit na to, jaké jsou právní režimy a také jaká je situace mm, v těch sociálních otázkách. Myslím si, že je to velice zajímavé, protože se tím dozvíme mnoho o tom, jak to vypadá v praxi. Také se snažíme k tomu ještě přidat určitou přidanou hodnotu, snažíme se odhalovat určité trendy a tendence a snažíme se také zjistit, zda intervence na úrovni EU mají také dopad v praxi, anebo zda takové intervence dopad nemají. Snažíme se zjistit, co funguje, co nefunguje. Je to vlastně taková zpráva tohoto, zpráva tohoto typu je první. Myslím si, že eh, obecně můžeme říci, že v mnoha oblastech se situace zlepšuje. Dochází ke zlepšení právní úpravy, určité jevy, některé jevy se řeší, některé jevy se daří odstraňovat. Eh, takže dovolte mi říci ještě, že ta zpráva je tedy z roku 2008, zpráva jsou, eh, pardon, údaje jsou z roku 2007. A vlastně tedy od toho roku 2007 do roku 2010 jsme tedy posuzovali tu situaci, této pokrytí, časové pokrytí této zprávy. Podívejme se nejprve na násilí a viktimizaci homosexuálů, lesbiček, transexuálů a eh, Eh, to jsou, to jsou vlastně často osoby, které jsou právě eh, ob, obětí. V současnosti je to pouze 13 členských států, které chrání tyto osoby před eh, slovním násilím. A pouze 11 členských států klasifikuje homofobii a transfobii jako přitěžující okolnost, když dojde k nějakému trestnému činu. A nyní to vypadá, že ještě další dvě členské země se k tomuto seznamu předají. Pozitivně můžeme říci, že Skotsko se stalo první právní jurisdikcí, která začlenila ochranu transexuálních osob do svého trestního zákonníku. Další otázkou je provádění zásady rovného zacházení v jednotlivých členských zemích. V tomto ohledu můžeme říci, že ten vývoj je do velké míry pozitivní, ukazuje, že dochází k pokroku. Již 18 členských států zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace v oblasti, která jsou, e, jako je třeba přístup ke zboží, přístup e, ke službám a samozřejmě také se to týká zaměstnanosti. V minulosti to bylo 16 států, nyní je to 8, 18 států. A Nyní to vlastně bude zřejmě 20 států. Eh, země také zakládají úřady pro rovnost eh, na základě těch předchozích směrnic a tyto úřady se nyní také věnují i rovnosti v této oblasti a eh, bojují za nediskriminaci na základě sexuální orientace. Dalším takovým trendem, dalším vývojem, o kterém bych chtěla hovořit, je volný pohyb osob a také e, právo na sjednocování rodin. Tři členské státy nyní zcela explicitně pozměnili nebo novelizovali svou legislativu, aby řekli, že e, manželství je pouze pro páry rozdílného pohlaví. Pak jsou ještě další členské státy, některé členské státy tedy odmítají Eh, manželství eh, páru stejného pohlaví, která byla uzavřena eh, v zahraničí. Znamená to, že občané Evropské unie vlastně nemohou řádně požívat svého práva na volný pohyb osob a nemohou odcestovat se svým partnerem, se svým manželským partnerem stejné orientace do jiné země a očekávat, že tam budou uznávána jejich práva. Je tedy zajímavé, že tyto tři členské země se rozhodly, že explicitně eh, legislativně ošetří tento jev nebo mm, tento trend. Nakonec nyní to ještě vypadá, že od roku 2007 jsou zde čtyři další země, které se pohybují tímto směrem. Další čtyři země eh, upravily legislativu, která se týká sňatků osob stejného pohlaví a tři členské, stánky, eh, pardon, tři členské státy připravily novou legislativu, která se týká, ehm, eh, která se týká mm, eh, registrovaného partnerství. Je se tedy vidět, že je zde na jedné straně pozitivní vývoj, na druhé negativní vývoj. Co se týče těch negativních trendů, tak ty negativní trendy velice často vyplývají e, ze stávající netolerance, z takových postojů, které stále, z negativních postojů, které stále přetrvávají a e, my také budeme tyto negativní postoje zkoumat i v dalších e, pokračováních našich šetření. Budeme také vůbec zkoumat, jak se tyto, ta situace obráží i v sociologické, v, tom, v té sociální sféře. Nicméně ukazuje se, že v mnoha členských státech stále existují velice silné homofobické tendence. Dále zde proběhly určité studie, které například zkoumají situaci ve vzdělávání, ve školství, na, eh, v základních školách, ve středních školách, protože tam je důležité, aby se tato otázka také projevovala. Chtěl bych, eh, nebo mohl bych ještě říct si mnoho dalších podrobností, ale poprosím vás, abyste si spíše sami prostudovali tuto zprávu. Najdete tam mnoho údajů a mnoho různých eh, tabulek a žebříčků. Můžete si porovnat situaci v jednotlivých členských státech. A já doufám, že ta zpráva přispěje k dalšímu rozvoji a k dalšímu tlaku na změnu situace, eh, a také k dalšímu tlaku na vznik další horizontální směrnice, která je zapotřebí. Myslím si, že co se týče jednotlivých členských států, tak někdy je dost obtížné eh, vlastně rozhodnout se nebo popsat, jak, eh, jaké diskriminaci kladou jednotlivé členské státy důraz, zda na některou diskriminaci kladou větší důraz nebo ne. A myslím si, že i tyto trendy budeme stále zkoumat. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Kjarume a jsme rádi, že jste přišel. Paní Intveld chtěla něco doplnit. Já nebudu teď otevírat diskuzi, nemáme čas, tak jenom Sofie. Ne, ne, nemáme čas, ale pokud eh, máte něco k tomu. Okay. Uh, Mrs. Boskurt, you wanted to say something. Paní Boskurt něco chtěla říct. Ja, ik ben wel een beetje even in de war, want is er niet de Ano, jsem teď trochu zmatená. Nebudeme mít možnost k diskuzi a položit otázky? Ručnou otázku, ale žádná velká debata nebude. Nemáme čas. Omdat, nou, meneer Kerom is hier helemaal naartoe gekomen om A myslím si, že je to škoda, Myslím si, že přítomný odborník přišel, aby nám řekl svůj názor a já to opravdu oceňuji a pokud nemůžeme vést diskuzi, tak ta jeho návštěva nemá velký smysl. No ale mám dvě krátké otázky. Jak to vypadá s budoucími členskými státy, s kandidátskými zeměmi? Hovořili jsme o 27, ale i kandidátské země musí přeci splňovat tyto předpisy. Dívali jste se i na jejich legislativu a pokud ano, co o tom tedy můžete říci? No a druhá otázka. Hovořil jste o tom, že v řadě členských států jsou uh, velké homofobní tendence a potíže, které s tím eh, souvisejí. Já si myslím, že jsou zde velké nedostatky. Jak to vypadá s hate crimes, tedy eh, zločiny z nenávisti nebo zločiny na základě homofobie. Eh, zabývali jste se těmito zločiny a jak to vypadá se statistickými údaji? Sophie, tu, tu... Ano, Sophie. Okay, I appreciate it. Dobře, pan de Jong. Yes, I shall be uh, extremely brief. Ano, velice stručně, vzhledem k času. Chtěl bych poděkovat eh, panu Kieromovi, že přišel na výbor. Je třeba mu poděkovat za zprávu. A je tady jedna otázka, kterou je třeba klást ve výboru. A určitě při obědě budeme mít možnost na detailnější otázky. Ale na plenárce eh, s paní Rednikovou byla vznesena otázka právě eh, ten fakt, že některé členské státy vlastně vylučují eh, sňatky mm, mezi osobami stejného pohlaví, není to zakotveno v jejich legislativě, je to vyloučeno. A paní Redinková z toho dedukuje, že to je v rozporu se stávající směrnicí volného pohybu a já bych tedy eh, chtěl slyšet od pana ředitele, zda je tomu tak, protože pořád ještě čekáme na písemnou odpověď paní komisařky, aby nám to potvrdila, aby bylo možné tedy případně zahájit řízení proti těm státům, které vylučují tyto sňatky. Pan Kerum. Thank you very much. Eh, Děkuji. K otázce těch kandidátských zemí. Doposud jsme nebyli schopni provést nějaké průzkumy v kandidátských zemích. Vím, že Chorvatsko eh, je pozorovatelem v naší agentuře, to znamená, že teď v podstatě v Chorvatsku ano, provádíme stejné průzkumy, snad i Makedonie také se stane pozorovatelem pořád ještě. <clears throat> Eh, Turecko je v řadě, asi to vstoupí jako pozorovatel později. To znamená, že ano, v Chorvatsku do budoucna budeme provádět podobné průzkumy, ale prozatím nemáme od nich údaje. Souhlasím, je důležité se tím také zabývat i v těchto zemích. Teď k té registraci a přitěžujícím okolnostem. Musím upřímně řečeno, já teď nevím. Obecně řečeno, je to mm, téma, mm, kterým teď se zabýváme v různých kontextech a mm, schromažďujeme údaje o sexuální. O, zabýváme se otázkami toho, že někdo tedy schromažďuje údaje týkající se sexuální orientace a podobně. A svoboda pohybu a sjednocování, pardon, slučování rodin. Již v minulých zprávách i v této zprávě jsme Mm, poukázali na ten problém volného pohybu osob a směrnice, která to zakotvuje. Teď bych to spíš ale nechal v této fázi na komisi, aby ta provedla právní analýzu a my vyčkáme s naší odpovědí na to. Děkuji. Paní předsedající, děkuji, pane Kierume. Nyní uzavřu tento bod programu a než přejdeme k bodu 13, tak eh, zde bych chtěla, abyste podpořili eh, rozhodnutí koordinátoru jmenovat paní Hautalu k výroční zprávě o implementaci nařízení 1049 lomeno 01, eh, přístup dokumentům, pan Busutil k absolutorium pro agentury EU, a komise a paní Intveld bude spravodajkou k dohodě EU-Kanada o využívání údajů PNR. A nyní budeme pokračovat s dalším bodem programu, což je Eh, což je tedy eh, eh, rekodifikace vytvoření Eurodaku pro účely porovnávání otisku prstů zde. I mm, bychom měli diskutovat o návrhu zprávy. Je to návrh nařízení Eurodac, což je návrh předložený Evropskou komisí 11.10.2010 a naše kolegyně Monika Makovej byla jmenována zpravodajkou. Nejprve dám slovo paní Makovej, aby nám představila návrh zprávy a poté otevřeme diskuzi paní Makovej. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Jak řekla paní předsedkyně, komise předložila novelizovaný návrh na řízení Eurodac a to 11.10.2010. To je již třetí návrh od prosince 2008 a poté to bylo ještě v září 2009, to byl druhý návrh. Tento návrh předložený komisí v říjnu vybírá, výjímá tu možnost eh, účelu tedy pro účely eh, trestního stíhání nebo orgánů činných trestních eh, řízení s ohledem na usnesení parlamentu z května 2009 a s ohledem na předchozí diskuse v radě. Takže mm, jsou, ty, jsou vyloučeny tyto orgány činné v trestním řízení. Dále se sem zavádí to odstavec 4, článek 18, eh, hovoří o potřebě kontrolovat eh, tedy eh, ty nálezy schody otisku prstů aktů. Potom odstavec 1 článek 24, tam jsou ustanovení eh, o tom, aby výbor pro nařízení mohl zahrnovat eh, tyto údaje Eurodaku eh, do leafletu, který bude mm, vytvořen podle článku 4. V návrhu zprávy, který jste dostali minulý týden, jsem navrhla také i po té, co jsme se podívali na stanovisko Eh, úřadu pro dohled nad eh, údaji, to bylo z, eh, z února a potom tak lze tedy říci, že naše návrhy spadají do dvou kategorií. První kategorie jsou technické návrhy, aby to bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou a aby to bylo mm, i mm, souladu, tedy dáno do souladu, takže tam se mění i ty interní reference na různé nástroje. Druhá kategorie návrhů, e, to jsou e, e, návrhy formulační, jako třeba návrha, návrh mění slovo technika za slovo technologie a podobně, nebo se to týká třeba role komise během přechodného období, nebo jsou tam doplňky, které se týkají statistik a objasnění, pokud je o přístup, právo přístupu k údajům. Ráda si vyslechnu názory kolegů k návrhu eh, nařízení i k návrhu zprávy a chci poděkovat stínovým zpravodajům za tu první diskusi, kterou jsme vedli v říjnu. A jen ještě než uzavřu, tak pár poznámek k té možnosti, že členské státy, respektive jejich orgány činné v trestním řízení a Europol budou mít přístup k centrální databázi Eurodaku pro účely eh, prevence, eh, vyšetřování a odhalování eh, teroristických trestných činů a další závažné kriminality. Zde máme návrh komise ze září 2009, který toto zakládal, ale v tom návrhu, který teď máme na stole, již to nefiguruje. Zde se mělo za to, že tyto orgány by měly tuto možnost pouze, pokud by si porovnávaly ty otisky s národní databází eh, otisku prstů, aby se to mohli porovnávat s centrální databází. Zde máme eh, rozhodnutí 655 Rady z roku 2005, takzvané rozhodnutí primské. To ale ukázalo, že ty výsledky jsou negativní, že to nemá efekt. Kromě toho, tento přístup by byl možný pouze, pro účely prevence odhalování vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiné trestné, eh, závažné trestné činnosti v konkrétních případech a pouze pokud eh, lze se eh, závažně domnívat, že porovnání těchto databází přispěje k odhalení, prevenci či vyšetřování této trestné činnosti. Včetně toho, že tam eh, by eh, bylo možné tedy eh, podat následnou žádost o doplňující údaje, ale to by nebylo upraveno tímto nařízením, ale stávajícími nástroji, jako je primské rozhodnutí nebo rozhodnutí rady o, zjednodu, o zjednodušování předávání informací mezi orgány činnými v trestním řízení členských států a vzájemné právní pomoci. Hmm. Chtěla bych tady toto objasnit. Objasnit především to téma, které se týká přístupu orgánů činných trestním řízení. Jinak, jak jsem řekla, v tomto návrhu, který máme teď na stole, toto není zakotveno, ale vím, že členské státy v radě jednomyslně rozhodly, že by chtěli eh, tady eh, dát tento přístup těmto orgánům také. Hmm, komise vyloučila tuto možnost eh, eh, a nefiguruje to v tomto novelizovaném návrhu. návrhu. Chtěla to eh, vyloučit z toho azylového balíčku a hm, především i to bylo z důvodu operativních, z důvodu zprávy velkých počítačových systémů. Ale vím, že o této možnosti se hovoří, že se bude dále prověřovat. A pokud kolegové by chtěli k tomuto více informací, tak vás odkážu na stávající nařízení, které se týká právě orgánu činných trestním řízení. Uzavřu, jaký bude další postup, nastíním. Termín pro pozměňovací návrhy to je 9.12. A potom ještě bych ráda se setkala se stínovými zpravodaji ještě jednou, abychom mohli diskutovat o pozměňovacích návrzích a o e, možném hlasování, které by mělo proběhnout ve výboru Libe 25. 26. ledna. Děkuji, pane předsedo. Co děkuji paní Nagmakové. Nyní se ptám, zda rada a komise se také chtějí přihlásit to slovo paní Sendeka. Nebo pan Sendeka? Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji, že mohu promluvit za radu a děkuji také paní Makovej za to, že nám představila návrh zprávy. Ehm, myslím si, že to, co řekla, potvrzuje dojem, který máme v radě. A sice, že komise zohlednila při vypracovávání tohoto nového návrhu vyjednávání, která proběhla v radě i v parlamentu. I v radě tedy máme ten dojem, že na technické úrovni už se musí diskutovat vlastně jen o detailech. Musí sice dojít k některým malým vylepšením, eh, detailním přizpůsobením, ale už máme dobrý základ. No samozřejmě je zde ještě ten prvek, na který poukazovala i paní Makovej. A sice úřady, které mají zaručit pořádek. Eh, všechny členské státy vyjádřily svou nespokojenost s tím, že komise v této oblasti nepředložila žádný návrh. Jde tedy o pořádkové služby. To je ale věc komise. V minulosti to eh, odvedla velmi dobře svou práci, ale v tomto případě ne. Komise dala také radě najevo, že je připravena tento prvek zohlednit v budoucnu. Děkuji. Thank you. The commission. Velice děkuji. Komise má zájem také vystoupit? Eh, ano, paní předsedkyně. Já se trošku obávám, že překročím ten čas. Tento návrh už je třetí. 11. října byl ten eh, vlastně schválen ten předchozí. Snažíme se s belgickým předsednictvím posunout dál tento balíček o azyl a také dosáhnout rychlé dohody, která se ho týká. Chtěli bychom, aby tato agentura IT začala na začátku 2012 eh, pracovat. Tento návrh ponechává všechny cíle toho prvního návrhu Zejména chce zajistit účinnější využívání databáze, také zlepšení provádění Dublin, dublinského nařízení. Má to být také lepší ochrana osobních údajů a také lepší řízení systému Eurodac tou budoucí agenturou IT. A v operační řízení bude svěřeno komise. Tento návrh také obsahuje výsledek vyjednávání na radě a rovněž bere v úvahu první legislativní usnesení Evropského parlamentu. Co se týče nových jevů tohoto návrhu, nových prvků, tak jsou zde eh, jsou zde vlastně určitá ustanovení, která umožní tedy připravit ten zvláštní leták o Eurodaku, který má informovat žadatele o azyl o jejich právech, která se týkají tedy povinností nebo ustanovení dublinského nařízení. Dále zde bude také nutnost eh, eh, vlastně eh, brát nebo vyřizovat ty případy, kdy dojde vlastně k nalezení určité informace v tom systému. K tomu budou také poskytnuti odborníci na daktyloskopy. Tato, toto ustanovení ještě bylo zpřesněno. Dále se to týká přístupu, nebo bylo staženo ustanovení, které se týká přístupu donocovacích orgánů a také ta přemostěvací doložka byla um, doložena. Chtěla bych ještě upozornit na jednu otázku, která bude asi důležitá pro další vyjednávání. Je to otázka, na kterou by měli spoluzákonodárci dosáhnout dohody. Jedná se o období eh, skladování údajů pro data typu 2. Jsou to data o neoprávněném vstupu. Jsou to tedy lidé, kteří jsou před, po, po, podezříváni z toho, že nedovoleně překročili hranici. Na základě stávajícího nařízení jsou tato data uchovávána dva roky, ale komise navrhuje, aby ten, ta, to období bylo sníženo na jeden rok, aby to bylo v souladu s dublinským nařízením a s jeho účelem. Dále je se také rozdílný názor na, na jedné straně mezi eh, inspektorem ochrany osobních údajů a na druhé straně mezi radou a komisí. Co se týče vymáhání nebo přístupu donocovacích orgánů, tak komise bere v úvahu to, že některé členské státy žádají, aby tyto orgány měly přístup k systému Eurodac. Komisařka Malmström také na poslední radě pro spravedlnost a vnitřní věci hovořila o této možnosti, ale hovořila, že by to muselo být součástí eh, vyváženějšího přístupu a také pozitivnějšího přístupu rady k celému azylovému balíčku. A také byste mělo být nařízeno, také byste ještě doufáme, že dojde také k vyřešení takzvané té eh, doložky, která se týká dublinského nařízení. Děkuji, nyní otevírám debatu. Už eh, se hlásilo hodně řečníků, nejprve pan Moraes. Thank you, ben. Děkuji. Hlavní téma eh, schůze stínových zpravodají, aspoň za naší frakci to také, byl přístup eh, k databázi daný orgánům činným v trestním řízení. Víme, že komise stáhla toto z návrhu a protože tím se urychlí celý ten proces eh, přijímání asilového balíčku a za druhé nám to umožní podpořit některé ty technické změny Eh, které navrhuje paní Makovej. Je to rekodifikace a mm, takže bychom měli měnit pouze eh, ty aspekty, eh, které komise navrhuje měnit. Já myslím, že s paní Makovej jsme spolupracovali výborně v tomto a že ona přijala rozumný přístup. Hlavní blokace Eh, nebo ten blokující prvek, ten byl stažen komisí a já myslím, že i belgické předsednictví dělá, co může, aby se co nejrychleji azylový balíček přijal. Děkuji. Paní Meba, děkuji. Paní Weber, eh, naše stínová tady, nebo stínový zpravodaj, paní, paní stínová zpravodajka tady nemůže být, takže budu hovořit za ní a řeknu, co si myslí ALDE o tomto návrhu. Chtěli bychom podpořit zprávu paní Makovej. Jsme rádi, že některé ty e, připomínky týkající se lepších standardů, to bylo převzato v její zprávě a také i podporujeme to, že ta zpráva nyní reflektuje to, že komise stáhla tu možnost aby orgány činné v trestním řízení členských států měly přístup k databázi. Nicméně, když jsem poslouchala zpravodajku a i radu, když jsem si vyslechla, tak eh, je třeba zdůraznit, když asi eh, tato zpráva projde snadno, tak co nám leží na srdci, jsou ta zadní vrátka, která zůstala otevřena pro budoucí změny. Právě jsme si vyslechli radu, která nám řekla, že vlastně by chtěla umožnit eh, ten přístup k databázi pro orgány činné v trestním řízení a my jsme silně vehementně proti. A to je silný signál, který chceme vyslat radě, belgickému předsednictví, maďarskému předsednictví. A to z řady důvodů. Já myslím, že všichni v posledních týdnech asi i dostali takové varování od Úřadu na ochrany, ochranu osobních údajů o dalších združení, které e, jsou zneklidněny, protože e, vlastně tímto přístupem by Eurodax se stal nástrojem pro trestní stíhání. A to porušuje právo na ochranu osobních údajů, protože orgány činné v trestním řízení by tak měly možnost získávat další e, e, biografické údaje spojené s otisky prstů a mm, z té komise provedla zprávu nebo e, studii dopadu v roce 2009 a to by znamenalo náklady navíc na úrovni národní evropské, protože Eurodac by musel být doplněn o další funkce pro zpracování dat. Doufáme, že Rada nehodlá jít cestou tohoto nákladného opatření, jehož přidaná hodnota je pochybná a určitě si myslím, že ani to není e, v souladu s účelem této agentury, tak jak byla nastavena od počátku. Já doufám, že tato zadní vrátka se brzy uzavřou. Děkuji, Renáte. Pan de Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Někdy jsem trochu překvapen Eh, když vidím tu absenci historických vědomostí členských států, když se podívají do archivu do Dublinské úmluvy, k čemu byla vytvořena, tak mm, byla vytvořena právě proto, aby bylo možné porovnávat eh, porovnávat eh, otisky prstů, aby se zjistilo, který stát má projednávat žádost o azyl. Ale když se podíváme na celou historii tohoto nástroje, tak pořád se využíval argument, že bychom měli využívat toto databázi v boji proti terorismu a podobným dalším zločinům. A tak bych rád, abychom se podívali do historie. A e, protože e, tady by mohlo dojít k, e, k porušení práva, protože by se změnil účel přístupu těmto otiskům prstům. To je vážná věc. A hm, já eh, eh, ale děkuji hm, komisi, že stáhala eh, tuto možnost z návrhu a já doufám, že rada se nebude snažit to opět zavést, protože to by byl špatný signál. I právně řečeno bychom si vytvořili spoustu problémů s použitím tohoto nástroje. Také na druhé straně souhlasím s přístupem komise, Eh, mm, ponechat to jako součást tedy asilového balíčku. A pokud jde o zprávu, děkuji paní Makovej za technické návrhy a vůbec za ty její pozměňovací návrhy, které předložila a mm, těšíme se na eh, konstruktivní diskuzi o nich. Nicméně vidím, že i zde ve zprávě paní Makovej se hovoří o přístupu orgánů činných v trestním řízení. A lituji, že tomu tak je, e, že to tam takto figuruje. Děkuji, pan Albrecht. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce a stínovým. E, do posud. Mm, ta spolupráce byla dobrá a podporuji i paní Weber, pokud jde o tu otázku přístupu postupu pro účely trestního řízení, trestního stíhání. Eh, parlament to hodně kritizoval vždycky. A slyšeli jsme spoustu argumentů, proč si myslíme, že by to nebylo úměrné, proporcionální otevřít tuto databázi pro nové účely, jako účely trestního stíhání. A proto bych rád, aby komise a parlament společně E, e, tento aspekt dali pryč z návrhu. Ale v radě je slyšet, že jednomyslně je slyšet podporu e, této možnosti. Takže o tom musíme jednat s radou. A asi by bylo dobré mít jasnou pozici zde v parlamentu k tomuto aspektu. Děkuji. Děkuji, Monika. O, velice děkuji. Myslím si, že velice z toho, co řekla komise a rada, je naprosto jasné, že budeme pokračovat s návrhem v takové podobě, jaké je. A vidím, že je tedy důležité, aby ten návrh neobsahoval eh, možnost přístupu k databázi ze strany těch donucovacích orgánů. Co se týče dalších pozměňovacích návrhů, tak tam si myslím, že situace je jasná a tam e, se na tom asi zřejmě snad dohodneme. Chtěla bych vám všem poděkovat za vaše příspěvky. Hm. E, dozvíte se také lhuty pro předkládání dalších pozměňovacích návrhů a také se těším k další, na další diskuse, které se budou týkat právě toho přístupu donocovacích orgánů. Děkuji, Moniko. Mezi nás už zavítala komisařka Malstromová a proto bych navrhovala, abychom začali eh, s bodem 16, který se týká strategie vnitřní bezpečnosti, abychom si vyslechli prezentaci paní komisařky a k bodu 14 a 15, abychom se vrátili později. Jedná se to dohody mezi EU a Brazílii o zrušení vízové povinnosti. Ty bude 14 a 15. Otázkou je, zda paní Makovej a pan Enčeo by s tímto postupem souhlasili. To jsou tedy zpravodajové těch e, bodů 14 a 15. Souhlasíte s tím, že nejprve dáme slovo paní komisařce a potom budeme pokračovat s těmi body? Výborně. Čili tím bych chtěla poprosit. Mikrofon. Jsem velice ráda, že jste mohu uvítat paní komisařku Malstromovou, která nás seznámí eh, se eh, s oznámením, která se týká strategií vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Cílem nebo vlastně začalo to tedy eh, tímto sdělením, které bylo schváleno minulé pondělí. Chtěla bych při této příležitosti říci, že naš, náš výbor také připraví zprávu z vlastní iniciativy, která se týká této strategie vnitřní bezpečnosti a zpravodajem byl eh, je tedy pan Porzalino. Jsem velice ráda, paní komisařko, že jste si udělala čas a dávám vám tímto slovo. Velice děkuji, vážené poslankyně, vážení poslanci. Velice ráda jsem opět zavítala do vašeho výboru. Je pravda, že během minulých týdnů jsem s mnohými z vás často uh, jsem se setkávala uh, ohledně různých témat, ale nyní jsem zde, abych představila strategii vnitřní bezpečnosti. Já jsem velice ráda, že se sekretariátu podařilo zařídit ve vašich uh, programech čas, abych tedy mohla představit tuto strategii, kterou ve čtvrtek také představím na radě. Uh, jak již bylo řečeno, strategie vnitřní bezpečnosti byla schválena komisí minulý týden a snaží se brát v úvahu vnitřní bezpečnost eh, takovým celostním přístupem a také se snaží využívat nové nástroje, která nám dala Lisabonská smlouva. Domnívám se, že mnozí z nás jsou trošku frustrováni tím, že co se týče vnitřní bezpečnosti, tak vždycky pokračujeme nebo vždycky se zabýváme jednotlivými oblastmi a nedíváme se na celou oblast komplexně. A právě tato strategie se snaží o nový přístup, snaží se o integrovanější a holističtější přístup, abychom mohli všechny tyto výzvy řešit účinněji. Identifikovali jsme pět oblastí, kde potřebujeme eh, nové Eh, nové postupy. Samozřejmě, že vnitřní bezpečnost je zejména v dikci členských států, ale Evropská unie může přinést mnoho přidané hodnoty. Jedná se tedy o organizovanou, organizovaný zločin, terorismus, kriminalitu, řízení vnějších hranic a také odolnost vůči přírodním a lidmi způsobeným katastrofám. Je to strategie, která bude na následujících pět let a doufáme, že se jim podaří, že se této strategii podaří zlepšit bezpečnost občanů i podniků Začala bych nejprve organizovaným zločinem. Víme, že e, taková častá drobná trestná činnost, jako například e, vykrádání vozidel nebo kapesní činnost, že tato činnost bývá často součástí závažné organizované trestné činnosti, organizovaného zločinu. Takže je důležité, abychom umožnili donocovacím orgánům, aby navzájem spolupracovali, aby byla přeshraniční spolupráce těchto orgánů, aby se jim dařilo rozbíjet tyto gengy. Dále je také důležité, abychom využívali mm, tu legislativu, která dnes existuje, abychom dokázali identifikovat to, co zatím bylo učiněno na úrovni členských států a je důležité e, zabránit tomu, aby e, peníze, aby ty výnosy z trestné činnosti nemohly pronikat do hospodářství. Musíme přemýšlet o tom, jak například e, zajišťovat nebo e, Eh, vlastně eh, zajišťovat majetek pocházející z trestné činnosti. To je velice důležitá akce, která bude na programu na jaře. Co se týče terorismu, tak víme, že Europol informoval asi o 320 pokusech eh, teroristických činností a ten terorismus je stále sofistikovanější. I v minulých týdnech jsme například zaznamenali pokusy, které se týkaly nákladů z Jemenu do Evropské unie. Dále je také důležité, že dochází ke zvyšování extremismu a vylučování je důležité, abychom eh, toto ošetřili co nejdříve. Nejedná se to pouze, ne, jedná se také o důležitost prevence. Také chystáme nové návrhy, které se týkají politiky bezpečnosti. Rovněž bychom chtěli připravit určitou platformu, která by bojovala proti radikalizaci. Vím, že je zde mnoho komunit, které se například snaží identifikovat osoby, které jsou zranitelné, které jsou náchylnější tomu, aby podléhaly extremistické propagandě. My se snažíme najít ty nejlepší metody, jak tomu zabraňovat. Také, jak jste vyšádali, tak příští případ eh, tak také eh, ošetři, přineseme návrh, který se týká údajů, eh, které se týkají dohody TFTP. FTP. Co se týče počítačové trestné činnosti, tak dnes už víme, že nepotřebujete zbraň, abyste někoho přepadli, nepotřebujete eh, bombu, abyste zničili jadernou elektrárnu. Asi možná každý máte nebo znáte ze svého okolí případy, kdy někdo byl poškozen počítačovou trestnou činností. Bohužel tyto případy se stále množí. Internet dává nové příležitosti teroristům, aby například eh, nás okrádali, aby, eh, aby také eh, například páchli další trestnou činnost. Chceme, aby každý členský stát byl připraven na boj proti této kriminalitě, aby zakládal určitou infrastrukturu. Chceme také, aby členské státy si navzájem vyměňovaly zkušenosti a navzájem se učili, jak se bránit a jak se připravovat proti případným e, kyberútokům v budoucnu, protože tyto útoky zřejmě budou přicházet i v budoucnosti. Co se týče řízení vnějších zpráv, eh, vně, řízení vnějších hranic, tak je zde šengenský prostor, který však také ještě vyžaduje vysoký vysokou úroveň mezinárodní solidarity, aby tento systém fungoval. Je důležité, aby zde byla spolupráce mezi celními orgány, mezi eh, pohraniční stráží, zejména na takových těch nejkritičtějších eh, hraničních přechodech. Chceme bojovat proti nedovolenému obchodování s lidmi, proti pašování zboží a dalším druhům trestné činnosti, které s tímto souvisejí. Dále je zde návrh tedy nového eh, systému pro ostrahu vnějších hranic která tedy má posílit společné operace proti obchodování s lidmi. Co se týče odolnosti vůči přírodním nebo lidmi způsobeným katastrofám, tak i v minulých měsících jsme zaznamenali velké katastrofy, jak přírodní, tak lidmi způsobené. Dovolte mi také ještě připomenout například eh, ty problémy, které způsobily sopky, eh, toxické, ehm, to protržení nádrže s toxickými Eh, Kali v Maďarsku nebo třeba eh, záplavy na Madejře. Je důležité, abychom řešili tyto záležitosti komplexně, abychom se nezaměřovali například pouze na přepravu nebo na eh, techniku. Máme zde v Lisabonské smlouvě novou doložku o solidaritě. Je důležité, abychom vytvořili také nový systém řízení rizika, abychom také dokázali vypracovávat společné zprávy. Měla by zde být zvláštní kapacita pro rychlou reakci na katastrofy. To je pouze několik návrhů, které tato strategie přináší. Samozřejmě, že také spolupracujeme, nebo já sama spolupracuji i s dalšími komisaři. Tento proces má také využívá informace a podněty členských států, nevládních organizací a dalších zúčastněných stran. Jak jsem nyní slyšela, tak paní Borsalino také připraví zprávu z vlastní iniciativy, na kterou se velice těším a samozřejmě s vámi budu spolupracovat protože se domnívám, že je důležité, abychom to nebyla pouze taková velice krásná zpráva na křídovém papíře, ale je důležité, aby se to dostalo do praxe. Musíme ukázat našim občanům, že se o ně staráme a že jsme si vědomi těchto problémů, že se snažíme jim zabraňovat a minimalizovat a pokud se to nepodaří, tak se budeme snažit aspoň minimalizovat ty škody. Komise bude dále monitorovat a hodnotit pokrok, také připravíme další hodnotící zprávu a ta zpráva bude další příležitostí, kdy se určitě shledáme s vámi i s radou a budeme hovořit o těchto bezpečnostních otázkách. To je tedy strategie vnitřní bezpečnosti na nastávající roky, kterou jsme vypracovali ve spolupráci s vámi a s radou. Doufám, že i v budoucnu budeme úzce spolupracovat, abychom zajistili její účinné provádění. Paní předsedkyně, to já jsem se tak snažila pouze tak eh, nastínit Hlavní body tohoto dom, dokumentu, který je jinak velice podrobný, jsem vám také dnes k dispozici a i později, až budete ještě připravovat zprávu, tak určitě vám ráda budu nápomocná. Děkuji. Jsme velice rádi, že jste nás dnes navštívila. A mně se přihlásilo mezi tím o slovo velice, um, velice mnoho poslanců a poslankyně, ale nejprve dám slovo paní Borsalino, paní zpravodajce. Promiňte, nevím, jestli mě můžete dobře slyšet, říká řečnice. Eh, jsem velice ochraptěla a přicházím o hlas. Eh, velice eh, děkuji paní komisařce Malmströmové, že se dnes dorazila proto, aby nám představila evropskou strategii pro vnitřní bezpečnost. Budu stručná. Jde dnes o první diskuzi a parlament chce odvést svůj díl práce pro to, aby přispěl k této strategii. Tato strategie má bojovat proti kriminalitě a terorismu. Eh, z metodického hlediska by bylo skvělé, kdybychom vycházeli z eh, určitých úvah, které se zde eh, ozvaly a které se neustále ozývají. No a jaká je současná situace? Jaká skutečná nebezpečí máme v Evropě? Čtyři z pěti Evropanů si dělají starosti o svou bezpečnost. Proto potřebujeme nějaký specifický rámec pro to, abychom dokázali dobře odhadnout opravdovou, opravdová nebezpečná, například praní peněz, terorismus, krimina, eh, organizovaný zločin. Jaké nástroje Evropská unie již má k dispozici, nad tím se musíme zamyslet a je potřeba dobře analyzovat současný stav věcí. Musíme zapojit Eurojust a Frontex, aby mohli spolupracovat. Myslím si, že by bylo také důležité zapojit nějaké další eh, aktéry, jako například národní parlamenty, soudce, občanskou společnost, eh, svazy a združení na lokálních úrovních. Všechny tyto organizace musíme zapojit do boje proti organizované kriminalitě. I na národních úrovních lze najít dobré mm, postupy, praktiky a ty je mus, nutné identifikovat a přenést na evropskou úroveň. Eh, je potřeba si také uvědomit, co na evropské úrovni ještě nemáme a jak bychom mohli v budoucnu dále dobře postupovat proti organizované kriminalitě a terorismu. Samozřejmě jsem ochotná přijmout všechny podněty a připomínky kolegů a přeji všem dobrou práci na tomto projektu. Děkuji paní Brzalino, nyní pan Lambirides. Velice děkuji, děkuji paní komisařko, že jste mezi nás zavítala dovolte mi dva komentáře. Tato zpráva je nesmírně zajímavá a nesmírně kvalitní. Určitě bych eh, mohl říci spoustu věcí, ale dovolte mi tedy dva komentáře. Za prvé, co se týče internetu a tre- počítačové trestné činnosti a za druhý komentář se týká boje proti radikalizaci. Tyto mm, oba jevy nebo obě činnosti jsou velice důležité a myslím si, že nejprve si musíme podložit otázku, co to je vlastně vnitřní bezpečnost, jak to dokážeme definovat. Vypadá to, že se snažíte to vlastně zabrat příliš ze široce. Každý, kdo vydělává peníze, nebo který má určité finanční prostředky, které lze použít eh, na některé tyto činnosti, tak vlastně do té sítě zapadne. V této zprávě explicitně hovoříte o tom, že chcete bojovat proti zneužívání práv k duševnímu vlastnictví. A vy jste o tom nehořela ve své prezentaci, ale já jsem pochopil tak, že vy tím vlastně chcete bojovat proti počítačové trestné činnosti, když třeba je zde kyberkriminalita, která se zaměřuje na boji na obchodování s dětmi nebo obchodování s lidmi nebo narušování infrastruktury, ale co se týče eh, porušování práv k duševnímu vlastnictví, tak to je velice důležitá oblast. My jsme se k tomu také vyjadřovali jako Evropský parlament i náš výbor ale já si nedokážu představit, proč toto e, práva k duševnímu vlastnictví, proč vlastně to je zde také vytištěno tučně, když se hovoříme o vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Proč právě toto téma? Myslím si, že je to příliš široká množina, protože e, pok, i pokud třeba někdo má majetek, který pak nevyužívá e, třeba k terorismu, tak si myslím, že je důležité, abychom toto rozlišovali. Za druhé se chci vyjádřit ještě k otázce radikalizace. 26. dubna přinesla komise podle mého názoru dost takové nebezpečné rozhodnutí. Komise se rozhodla vytvořit mechanismus, který má schromažďovat informace z členských států na základě dotazníků. který se, má se to týkat tedy radikálních myšlenek v Evropské unii. Oni vlastně neřekli, co si pod tím představují, co to je radikální nebo extremistická ideologie. A do té kategorie by nejradši možná nechali spadnout úplně všechno, například i nějaká extremistické politické názory, které se nám třeba nelíbí. <clears throat> A tam třeba chtějí, aby tam byly informace nebo údaje o Eh, konkrétních lidech, o konkrétních čtvrtích, které jsou podle jejich názoru, které se podle jejich názoru radikalizují. Já si myslím, že toto je velice nebezpečné, je to velice mlhavě definované a zajímalo by mě, zda komise se chystá k určité akci, která by měla koordinovat nebo nějak dále pokračovat eh, s tímto systémem schromažďování údajů? Pokud nikoli, tak snažíte se to nějakým způsobem eh, teď eh, zmrazit nebo nějakým způsobem to konzervovat? Nebo co s tím vlastně budete dělat? Protože já si myslím, že je důležité nejprve vůbec definovat, co to je radikalismus a co to je extremismus, protože právě ta definice může mít obrovský dopad na soukromí a na ochranu soukromí evropských občanů. Děkuji nyní paní Infeld. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, že se mi velice líbí tento komplexní nebo holistický přístup, jak eh, to nazýváte. Domnívám se, že už na to byl nejvyšší čas, plně s vámi souhlasím a domnívám se, že i Evropský parlament k tomu ještě velice plodně přispěje k celé této debatě. Nicméně, stejně jako Stavro, se domnívám, že je důležité, abychom ještě více hovořili o definicích, o principech, o cílech, protože za prvé, domnívám se, že něco, co zde chybí, a to zejména v oblasti, která se týká boje terorismu, kde já jsem nejvíce aktivní, to je to, že nám zde chybí fakta, chybí nám informace, chybí nám hodnocení. Příští rok vlastně bude desáté eh, výročí v podstatě toho hrozného útoku eh, na New York. Takže mě třeba zajímá, nebo chci říci, eh, hovořila jste o tom, že některé to, že jsou zde určitá opatření, která nejsou příliš koherentní a nás zajímá, jaký je dopad těch konkrétních opatření. Máme určité, určité povědomí o některých dopadech, ale třeba vůbec nevíme, kolik to vlastně všechno stálo, jaké byly náklady, takže ještě předtím, než budeme navrhovat některá nová opatření, zejména represivní povahy, tak bychom měli vědět, jaký byl dopad těch předchozích opatření a poté si tedy musíme ujasnit, co vlastně chceme. Musíme zjistit, v jaké oblasti chybí nástroje, třeba donucovacím orgánům a co je třeba doplnit. Někdy mám obavu, a možná je to asi lidské, že chceme trošku bojovat s větrnými mlíny. Dnes se možná necháváme více ovlivňovat našimi dojmy a představami, ale spíše bychom měli vycházet z faktů. Ještě mám několik konkrétních komentářů. Jsem velice ráda, že jste také do té kapitoly zařadila boj proti krádeži identity. To je velice důležitý nebo zajímavý příklad, protože právě krádež identity je něco, co stále narůstá. Je to jev, který také velice přímo se domnívá občanů. A už před lety se to dostalo do našich programů, nicméně členské státy odmítly se tím zabývat protože členské státy nemají ani žádnou definici té krádeže identity, nechtějí se tím zabývat. A my, já si myslím, že tohle je takový typický příklad eh, zločinu, který působí přeshraničně, takže tomu, bych, eh, tomu bychom se určitě měli věnovat. Také jsme dali veřejným orgánům nové pravomoci, obrovské nové pravomoci, aby mohli kontrolovat občany. Ale já se domnívám, že jakákoliv nová pravomoc pro veřejné orgány by měla být vyvážená, měla by být na, na druhé straně, zde musí být bezpečnostní pojistky, záruky pro občany. Takže když na jedné straně vytvoříme novou pravomoci, musíme na druhé straně vytvořit pojistky, které zabrání zneužívání těchto pravomocí. Protože když hovoříme o osobních údajích, tak eh, zde je obrovské množství různých databází osobních údajů, které jsou pro orgány čene v trestním řízení. Je zde prostě velký počet a i třeba tyto databáze mohou být eh, takovou úplně krásnou Eh, obětí těchto, eh, těchto zločinců, kteří usilují o krádež identity. Takže já si myslím, že vždycky musíme mít na mysli také záruky pro občany. Děkuji nyní pan Jakolino. Děkuji paní předsedkyně. Je pro mě velké potěšení, že se s vámi eh, můžeme setkat, paní komisařko, teď při této diskuzi, která doufám bude užitečná nejen nám, ale i vám. A zde mm, samozřejmě eh, to jsou sdělení, eh, která určitě v nás zbudí závažné úvahy i zde ve výboru LIBE. Já především bych se chtěl zaměřit na to, co se týká organizovaného zločinu a boje proti němu. A první aspekt. Eh, je propadnutí věci, eh, tedy konfiskace eh, výnosů z trestné činnosti, především co se týče mafie. Zde jde o to zjednodušit ty postupy, ty procesní předpisy, tak abychom rychle mohli zajistit tyto výnosy a věci používané pro tuto trestnou činnost a aby mohly propadnout a aby se mohly dále využít pro další vyšetřování. Eh, mm, protože zatím eh, se málo kdy takto výnosy používají ty, které byly zabaveny mafii a bylo by třeba tedy optimalizovat využívání těchto výnosů, tedy zjednodušit procesní předpisy. Dále, boj proti obchodování s drogami. V červnu 2010 v Máňa v Paříži eh, na návrh francouzského ministra mm, byl přijat pakt boje proti obchodu s drogami a tam se hovořilo o konkrétních liniích, eh, které třeba rozvíjet v podobě programu. Zde v parlamentu je to dost těžké téma diskutovat tedy o drogách a narkomanii a dalších závislostech. Zde bych chtěl, aby paní komisařka uh, se vyjádřila k tomuto tématu, a, no, protože e, s tím přišel francouzský ministr, e, který e, konkrétně nastínil tento boj. A já si myslím, že i vaše aktivita, vaše sdělení by mělo se tímto zabývat. Děkuji a nyní bych opět dala slovo paní komisařce, aby mohla zareagovat na otázky a potom budeme mít další kolo. Máme šest dalších kolegů, kteří chtějí slovo. Mr. Albrecht, Mr. Mulder, Mrs. Blinkevich-Jute and Mrs. Honkish and, uh, and Mrs. Grisbeck. A pa- <laughs> Grisbeck, ano, ještě. Ale nebudeme mít čas. Romero Lopez ještě. se snad podaří, paní Ernst. A tím uzavírám seznam řečníků. Paní komisařko. Děkuji a děkuji za velký zájem o téma. To eh, je předzvěst dobré diskuze. A paní Borsalino. Eh, ano, o co nám jde? my nenavrhujeme nějakou dramatickou revoluční legislativu. Analyzujeme, co máme, zdali to funguje, funguje zdali je to třeba nějak vylepšit a e, jak se inspirovat tedy od vnitrostátních právních e, e, řádů, třeba tedy pokud jde o propadnutí konfiskaci výnosů, stresné činnosti, tady lze se hodně inspirovat, ale něco se řeší na národní úrovni. Policie v celé Evropě ale nám říká, ono to nefunguje. A my si klademe otázku, proč. A e, zločinci mohou tedy převádět peníze přes hranice bez problémů a ty jejich výnosy. Takže tím se začneme zabývat teď a těším se, že budeme v tomto spolupracovat. Pan Lambrenidis. Ano, je zde mm, celá řada paralelních iniciativ a já s vámi e, souhlasím, že zneužívání dětí, to je důležité. Duševní vlastnictví, mm, pouze pokud je to propojeno se závažnou trestnou činností, jinak se tím nebudeme v tomto kontextu zabývat. A radikalizace. Zde není žádný pokus, žádná snaha v této strategii budovat nějaké databáze a podobně. Ne, my reagujeme na požadavky eh, těch eh, lokálních orgánů činných trestním řízení, vytvářet platformy, a protože Eh, zde mm, eh, ty loko, lokální komunity, lokální organizace, sociální pracovníci a tak dále se snaží vytipovat tedy ty potenciální zločince, teroristy a my chceme, aby si vyměňovali tyto informace a případně dokumentaci, takže žádná, žádná databáze, o to nejde, ne tady jde o tu prevenci. A to je to, co budeme chtít to je, reagujeme na požadavek místních orgánů, organizací. Na paní Intveld souhlasím s vámi, že bychom měli vyhodnotit nejprve, co máme. A e, my jsme provedli takovou inventuru toho, co máme v boji proti terorismu. My jsme vám ten dokument e, předali již před létem, kde se dělá inventura toho, co máme a případně navrhujeme teď tady nové věci i máme již k dispozici celou řadu údajů od Europolu, od koordinátora boje proti terorismu, ale je to dost těžké získávat eh, informace, protože členské státy skromažďují vlastní zpravodajské informace a je těžké eh, získat tyto informace, nejsou veřejné. Snažíme se tedy vyhodnotit, co máme a nevytvářet nové nástroje, pokud to není nutné. A vždy každý nástroj bude posuzován z pohledu ochrany osobních práv a e, základních práv, osobních údajů, pardon, a základních práv. E, vím, že tady zatím je určité vakuum a že je zde řada osob e, i obyčejných občanů, kteří jsou obětí třeba odcizení jejich identity, takže je třeba lépe řešit společně tyto problémy. Na pana Jakolíno. Ano, ten návrh francouzského ministra, ten byl předložen na, eh, v létě a mm, bude se vyhodnocovat, pardon, na jaře a bude se opět vyhodnocovat za rok, tedy příští jaro a uvidíme. Eh, to je trochu paralelní aktivita, ale mm, samozřejmě obchodování s drogami, to je velký problém a naše metody, eh, které vyvíjíme, musí se vztahovat a být použitelné i na tuto trestnou činnost. Takže to teď vyhodnocujeme. Děkuji. Další kolečko, paní Sipl, paní Weber, pan Albrecht a pan Mulder a paní Vinkevičute a poté další kolečko, poslední kolečko, tak nejprve první paní Sipe. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych nejdříve ráda poděkovala za to, že byl tento dokument vypracován. Už jsme požadovali to dlouho, abychom se na bezpečnost nedívali pouze pod eh, jednotlivých aspektů eh, Právě projednáváme otázku bezpečnost a terorismus, samozřejmě to i v souvislosti s výměnou osobních údajů, ale také s technickými požadavky, jako jsou například tělesné skenery a ostatní věci. A proto mám radost, že se právě v tomto dokumentu objevuje i prevence preven- a tendence k radikalizaci a následných budoucích zločinců. Nemám ale představu o tom, jak by bylo možné pokročit v této otázce dále ve spolupráci s členskými státy, ale přesto si myslím, že je to velmi důležité. Je důležité mít také na paměti, že pachatelé často nepocházejí ze třetích zemích, ale z Evropské unii. I to musíme mít neustále na paměti. No a dále Evropský systém výměny dat PNR. V této otázce jsem poněkud kritický kritická, protože v rámci Evropské unii je eh, nezávisle na těch velkých otázkách, které s tím souvisejí. Velmi úzce spolupracujeme v boji proti terorismu a ostatním. Eh, často diskutujeme o výměně osobních dat a já nevím, jakou přidanou hodnotu by eh, výměna dat PNR měla ještě mít, i když, když o tom vlastně hovoříme, ale myslím, že to se nám vyjasní v průběhu dalších diskuzí. Thank you very much. Uh, velice děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, děkuji za vaši dnešní návštěvu. Děkuji za to, že jste pohovořila o této strategii. Domnívám se, že to je velice dobrý výchozí bod, protože je důležité, abychom hovořili o těchto jevech, o těchto věcech a také chceme vyjádřit naše obavy, které se týkají některých bodů. Už Stavros a Sofie Mm, řekli mnoho věcí, o kterých jsem chtěla hovořit sama. Souhlasím s tím, že je zapotřebí zlepšit definice, které se týkají oblasti vnitřní bezpečnosti. Myslím si, že bezpečnost evropských občanů je samozřejmě nejdůležitější hodnotou. Zároveň však jsou zde různé odlišné koncepce. Máme zde například politiky národní bezpečnosti, teď hovoříme o evropské bezpečnosti nebo o evropské politice bezpečnosti. To je zapotřebí ještě vyjasnit. Samozřejmě, že postupně, jak nám budete předkládat jednotlivé návrhy nebo směrnice, tak budeme řešit jednotlivé věci. I hovořila jste o tom, že čtyři pětiny občanů mají obavy o svou bezpečnost, že by chtěli zlepšit bezpečnost, ale to že e, nechtějí přijít o svá práva. Já si myslím, že je důležité spíše to, jak je budeme informovat. Je důležité, aby Evropská unie chránila své hodnoty, aby chránila svá občanská práva. Takže já souhlasím s tím, že když chceme přísně chránit bezpečnost, tak zároveň musíme přísně chránit i všechny způsoby, jak se mohou eh, občané chránit, jak mohou chránit své soukromí a jak se mohou proti tomu bránit. Děkuji. Paní předsedkyně, nejprve bych eh, chtěla vás chtěl požádat, aby v prvním kole měli možnost vystoupit všechny skupiny, protože Zelení a GUE neměla v prvním kole možnost vystoupit. Toto pravidlo bychom měli dodržovat. Paní komisařko, děkuji, že jste nám představila dnešní eh, nebo že jste představila tuto strategii. Je důležité, abychom si ujasnili to, jak je to vlastně s tím stokholmským programem, o co usilujeme. A je důležité, abyste byl konkrétní program, nikoli pouze obecná slova o bezpečnosti a základních právech. Je důležité, abychom se už dostali k podrobným věcem. Zároveň je také důležité, aby zde byla Eh, abyste byly jasné definice, což už to také zaznělo. Když hovoříme o lidech, když hovoříme o bez, počítačové bezpečnosti, když hovoříme o organizované činnosti nebo terorismu, tak úplně první věcí, kterou musíme udělat, je stanovit si definice těchto jevů a těchto věcí. Protože pokud zde nebude definice terorismu nebo počítačové trestné činnosti, Eh, tak to stíží práci. Vy hovoříte zároveň o drobné trestné činnosti, o eh, kapesních krádežích. Tady si myslím, že to je spíše v dikci členských států, protože to by měla spíše řešit místní policie, nebo prostě je to ve vnitrostátní dikci. Myslím si, že bychom se měli zaměřovat spíše na tu strategii, která bojuje proti počítačové trestné činnosti. Uh, a pokud jste hovoříte o určitých vnitřních eh, opatřeních, která mají bojovat například proti radikalizaci, tak zde musí být vždy pojistky a záruky, protože by nemělo docházet k tomu, že eh, lidé nebo odborníci na bezpečnost přinesou určitá opatření, ale pak budou muset zasáhnout právníci nebo soudy a budou vlastně tu situaci měnit, protože neodpovídá právu. Takhle to trošku bylo v minulosti, takže si myslím, že pokaždé, když navrhneme nová opatření nebo novou strategii, tak musíme si být jistí, že zároveň tím neporušujeme základní práva občanů a že jsou zde důležité pojistky a záruky. Chtěl bych ještě položit dvě specifické otázky. První se týká toho evropského zatýkacího rozkazu. Vy hovoříte o tom, že, byste, že bychom měli monitorovat aplikaci toho evropského zatýkacího rozsahu, rozkazu. Myslím, že už jste několik konkrétních případů, kdy třeba ten evropský zatýkací rozkaz se, po, se používal nepřiměřeně, například pro nějakou drobnou trestnou činnost. Takže mě zajímá, zda komise hodla také brát v úvahu to, aby ten evropský zatýkací rozkaz se používal přiměřeně, zda se to zohlední v dalších právních předpisech. A za druhé, co se týče radikalizace, tak už jste někdo přede mnou hovořil o těch seznamech radikalizujících se skupin. Myslím si, že zde opět musíme jasně říci, co je to radikalizace, protože ty definice jsou velice mlhavé a je třeba je co nejdříve vyjasnit. Děkuji. Nyní se ještě přihlásilo o slovo šest osob, takže vás poprosím o stručnost. Nejprve pan Molder. Děkuji. Budu stručný. Komisařka hovořila o terorismu a máme zde také eh, koordinátora na radě, který se, týká, který se zabývá terorismem, takže mě zajímá, jak spolu spolupracujete. Já tedy doufám, že ta spolupráce je vynikající. Nicméně, já se ptám, kdyby třeba zítra došlo k nějaké krizi, tak kdo ponese tu hlavní odpovědnost? Bude to komise, anebo bude to ten koordinátor pro terorismus, který je na radě? Děkuji. Nyní paní Blinkevičute. No, děkuji. Chtěla bych poděkovat paní komisařce Malstromové za představení velice důležité a zajímavé strategie vnitřní bezpečnosti. Je důležité, aby, spolu, aby zde byla spolupráce členských zemí a Evropské unie, ale aby ta spolupráce probíhala nejenom na úrovni těch donucovacích orgánů, ale také na úrovni těch výkonných orgánů. A také je důležité, abychom do toho zapojili i občany. Hovořila jste o tom, že je důležité klást důraz také na preventivní opatření, aby nedocházelo eh, k, vlastně k náboru nových, nových eh, teroristů, aby také je důležité brát v úvahu nyní situaci ekonomické krize. Takže otázkou je, jak zabráníme zločincům k tomu, aby se infiltrovali do různých eh, institucí, do různých orgánů. Takže je důležité, abychom bojovali s těmito jevy, abychom bojovali se stínovou ekonomikou. Velice se těšíme na konkrétní návrhy, které se také týkají boje proti korupci a boje se stínovou ekonomikou. Dalším bojem je ochrana vnějších hranic. To je zcela jistě nesmírně významné, zejména protože to souvisí také s bojem proti pašování. Paní komisařko, vy jste hovořila o tom, že znáte situaci v členských zemích, hovořila jste o tom, že víte, že členské státy jsou ochotny chránit své hranice, ale víte, že jste řada členských států, kde jejich zástupce celních orgánů během posledních dvou měsíců v listopadu na, nebo třeba v říjnu například nedostali žádnou mzdu a to z toho důvodu, že ten členský stát prostě nemá prostředky a hovořili o tom, že to je součástí úsporných opatření. Takže máte pocit, že celní pracovníci a celní strážníci, kteří nedostanou plat, budou mm, pracovat účinně? Děkuji. Nyní paní Honkyš. Kedves biztos asszony, én két rövid észrevételt szeretnék te. Pani komisařko, dvě stručné poznámky. První. Pokud jde o boj proti organizovanému zločinu nebo proti terorismu, tak vždycky e, souhlasíme, že nesmíme e, dělat nic paralelně, měli bychom se vyhnout duplikacím. A teď, pokud je o tu vnitřní bezpečnost, tak e, zde ta interní bezpečnost má svůj externí aspekt a ta externí služba má zase své interní prvky. A moje otázka je, jak se vyhnout eh, takovým redundantním nebo dupli, eh, duplicitním aktivitám, protože to není efektivní. A ještě třetí aspekt. Nedávno jsme slyšeli zajímavé poznámky od představitelů NATO. Třeba já jsem byla ve výboru SEDE a François Biro hovořil o tom, že NATO má za to, že e, čím dál více je důležité teď bojovat proti organizovanému zločinu a terorismu. Je to tedy i jejich velká aktivita. Takže jak se vyhnout nějakému paralelismu? Jak si myslíte, e, že e, lze dobře rozdělit úkoly bez duplicit, tedy mezi tou službou pro vnější akce, mezi interní bezpečností a NATO například i jejími tedy mm, aliančními bezpečnostními strukturami. A co si myslíte o tom faktu, že pokud je o tedy vnitřní bezpečnost, tak členské státy dříve mm, měli toto v kompetenci. A jak tedy my teď mm, toto můžeme změnit a e, jak to komunitarizovat, jak to dát do kompetence Evropské unie. E, další stručná poznámka. Děkuji za konkrétní odpověď, protože já jsem vám poslala písemnou otázku o roli neziskových organizací v boji proti terorismu a e, proti organizovanému zločinu. To je významné téma, poněvadž mm, to bude velké téma a velká výzva do budoucna. Teď osobní poznámka. Eh, většinu života jsem žila za komunismu a eh, co teď vidím, že všechny ty nevládní organizace vždycky eh, hrály důležitou roli, pokud je třeba o ty spravodajské činnosti v dobách, kdy se bojovalo třeba proti Evropskému společenství. Tehdy děkuji za odpověď. Mm. A e, zde vy jste zmínila, že jsou dvě studie, které se připravují a já bych chtěla vědět, kdy se k nám dostanou, protože pro mě aspoň budou velice užitečné. Děkuji. Oui, merci. Ano, děkuji. Nejprve já chci poděkovat paní komisařce, že přišla a mm, že hovořila jasně konkrétně o návrzích a mně se především líbí ta její metoda. Navíc Již dlouhou dobu teroristi také pracují s novou holistickou integrovanou strategií a samozřejmě to je strategie, která jde přes hranice států a je to jejich mezinárodní metoda, takže jsem ráda, že i my máme konsolidovanou metodu, která k něčemu povede. Stručně, paní komisařko, vy jste mluvila o tom, že asi existuje 300 pokusů v roce o, e, tedy pokusů o teroristický čin či hrozbu a nelze to skonkretizovat, podle mě potřebujeme mít politiku, která bude vůči občanům jasná, protože oni mají strach v celé Evropě, bojí se teroristických hrozeb. Mm, které nám hrozí nám všem. A také velice správně nemají důvěru. E, e, v, e, v to často neuvážené používání osobních údajů a mm, vůbec si kladu otá, otazníky, zdali to k něčemu je používání těchto osobních údajů, třeba na letištích nebo používání eh, nebo to převážení eh, těch eh, tekutin, navíc ještě stejně. Někde se to ani tak nerespektuje, někde zase velice drasticky, takže i víme, že tedy asi to, když se bude občanům na letištích pasažerům zabavovat něco jako zubní pasty, tak to k ničemu nepovede. A teď ty skenery já myslím, že zde je třeba dobře komunikovat, že je zde určitá rovnováha, jsou zde záruky ne, mezi používáním osobních údajů, tedy jde o svobody lidí na straně jedné a e, na druhé straně, že třeba to vyvážit s tím rizikem, proti kterému tímto bojujeme. Vy mm, tedy mm, mm, byste měli lépe komunikovat, vysvětlovat toto spoluobčanům, protože oni e, tedy jsou zavaleni nejrůznějšími informacemi, jako teď je ta aféra Wikileaks. E, a tak jak tedy e, je chráněte a jak zajistit, aby se v tom vyznali? Je třeba postupovat konkrétně a pragmaticky. Děkuji, paní komisařka nás musí opustit za pět minut. Pokud chcete si vyslechnout její odpovědi, tak ještě stručně dvě. Pan Romero Lope, paní Romero Lopez, ještě dva řečníci. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla. Já bych se chtěla zeptat, eh, a v podstatě navazuji na otázku, která již zde padla. Pokud jde o ty tajné eh, informační služby 27 členských států, víme, že situace se hodně liší ale hovořit o vnitřní strategii, o vnitřní bezpečnosti a nemít na paměti ty možnosti prevence, které mohou mít tajné informační služby jednotlivých členských států, to znamená velké vakuum eh, mm, protože zde přece my vycházíme z prezumce, že tyto služby by měly spolupracovat v Evropě. Je jasné, že to je těžký terén a já si myslím, že e, ty státy nejsou ochotny si vyměňovat tyto informace a koordinovat tyto informace, ale nemá smysl, aby ty tajné služby Eh, které hájí ekonomické země, zájmy své země a je, nemá, eh, záj, nemá smysl, aby eh, jednali pouze interně a nechr- aby kromě vlastních občanů, aby nechránili i evropské občany, celou Evropu. Je třeba proto je lépe koordinovat. A to nejenom eh, mm, pokud jde o ty konkrétní eh, operace jako společné vyšetřovací eh, týmy, které se týkají konkrétních kaus. Ne, je třeba mít takový mechanismus, aby mohli lépe mezi sebou komunikovat a určitě pak by operovali efektivněji, bylo by to efektivnější než další opatření, protože problém je, že nemáme ty preventivní informace ty spravodajské informace o hrozbách eh, nedávno, když došlo k určitým útokům ve Spojených státech, eh, tak se hovořilo právě o nedostatku koordinace mezi těmi vnitřními agenturami eh, v USA. A tady se může stát totéž. A proto je třeba mít mechanismus, který by byl mechanismus spolupráce, který by byl efektivnější, než třeba to, co máme teď. A jenom se podívejme na, na internet, na Wikileaks. A to nám ukazuje, že potřebujeme spolupráci mezi tajnými službami. A my přijímáme řadu opatření proti terorismu, ale e, my se e, musíme myslet do situace občanů protože potom eh, eh, ty škody takových útoků jsou obrovské a proto je třeba udělat vše především pro prevenci a to musí být efektivní. Děkuji, prosím, ale velice stručně. Já ještě für die GUE. Eh, mám něco za GUE. To jen na okraji. Ráda bych zmínila tři věci. Tak za prvé, myslím si, že u této strategie, kterou samozřejmě vítám, je skvělé, že máme komunitární strategii v, tomto, v této oblasti, ale musíme eh, promyslet vztah mezi bezpečností a svobodou. Do jaké míry eh, tam tedy ta opatření, která zamýšlíme, odpovídají svému cíli a účelu takže abychom se nezabývali tím detailně, než to promyslíme. Za druhé, paní Manstrembová, ráda bych od vás eh, slyšela jasnou definici radikalizace a co by měla znamenat antiradikalizace. To musíme jasně definovat, protože jinak se ocitneme v bludném kruhu. No a třetí věc. Nezbytně potřebujeme definici eh, terorismu vy sama hovoříte o lokálním terorismu a jiní o jiných formách. Myslím si, že z části ve členských státech nacházíme zcela různé přístupy k terorismu. O čem tedy mluvíme? To je potřeba si vyjasnit. No a poslední poznámka, kterou mám naprosto stručně eh, ve věci PNAR, to vidím stejně jako paní Zibl. Co už vlastně máme a do jaké míry má smysl vytvářet něco nového, nějaký nový momel? Nemám to samozřejmě logicky prověřeno, ale eh, nevidíme v tom žádnou přidanou hodnotu. Děkuji. Thank you very much. Uh, of course... Děkuji. Samozřejmě mohli bychom E, strávit hodiny nad tímto. Ano, je důležité vždycky si klást otázky, otazníky, ale neakceptuji, že je třeba mm, mm, e, pořád tedy udělat ústupky. Ano, zásadní právo je právo na bezpečnost a to nelze okleštit. To je základní právo vaše, že vám nikdo neukradne, neodcizí identitu, či tedy díky tomu i bankovní účet. Ne, je třeba, aby, ale to neznamená, že účel světí prostředky, že všechny nástroje jsou povoleny. Ne, se musí být ochrana osobních údajů, proporcionalita, subsidiarita a vždycky je třeba vzít do úvahy, co je nezbytné pro daný účel. Ale bezpečnost je právo. Já neakceptuji, že tady se dělají zájemně nějaké ústupky. A já spolupracuji úzce s paní Redinkovou a vždycky se snažíme se dívat na to z pohledu základních práv, ale nesmíme opomíjet, že jsou zde hrozby. A e, zde v té strategii identifikujeme e, samozřejmě ty základní rozby, ale snažíme se to tam konkretizovat, identifikujeme tři hrozby a e, předkládáme to, jak to budeme řešit tyto hrozby existují, některé z nich jsou jako organizovaný zločin, jiné e, e, jsou jiné povahy a to musíme řešit. Pár konkrétních otázek. Ano, zde bude předložen, e, paní Zíber, zde příštího roku, na začátku příštího roku bude předložen návrh, to vyplývá ze stokholmského programu, členské státy to chtějí. Velice brzy začneme vyjednávat o vnějším P, externím PNR a otázka je, měli bychom mít i externí PNR se třemi zeměmi, možná s více zeměmi, ale žádný interní PNR systém to nebude, to je logické. A to navrhnu a těším se na diskuzi. Kritéria PNR, která jsme si stanovili pro externí PNR, to bude to, co se potom eh, bude reflektovat i v tom kontextu ochrany osobních údajů a základních práv. Zatykač. Já přesně vám nemohu říci, kdy se to vyhodnotí. Mm, my ho monitorujeme a pokud bude mít konkrétní příklady, že nefunguje, tak to je vážná věc. A e, to je v kompetenci členských států zajistit, že funguje ale komise bude studovat, zanalizovat, zda to někdo nezneužívá a pokud budeme mít důkazy, že tam dochází k porušování směrnice a práva, tak přijmeme kroky. Pane Muldere, ano, úzce spolupracuji s tím koordinátorem, panem Kirchhoffem, a on i byl zapojen do přípravy této strategie. A e, pokud by zítra mělo dojít k teroristickému útoku ve vaší či mé zemi, tak e, e, za to především, to bude především v kompetenci představitelů vaší země nebo naší země, mé země. Možná mm, ta vláda požádá komisi o pomoc, technickou, zdravotní, odbornou pomoc jakéhokoliv typu a potom se pokusíme takovou pomoc poskytnout, ale vždycky ve finále jsou to členské státy, které zodpovídají za bezpečnost budoucnost. My budeme usnadňovat spolupráci, poskytovat metody, eh, zajišťovat prevenci, vyměňovat informace nejlepším způsobem, ale ve finále je to odpovědnost členských států. A to je to, co členské státy také chtějí. I když, paní Romero Lopez, ono je to těžké. Členské státy nechtějí si vyměňovat spravodajské informace. Oni to dělají bilaterálně, neformálně, ale nechtějí neapelují na komisi a říkají, my si chceme vyměňovat eh, informace tajných služeb. Ne. My toho litujeme, je to někdy frustrující, pracujeme na tom jak, aspoň si vyměňovat některé informace, které jsou relevantní pro jiné členské státy, ale tajné služby jsou v kompetenci státu a zůstanou tak. Paní Vankevičuté ano, pokud je o korupci, tak návrh bude předložen na jaře příštího roku a budeme, s tím, budeme spolupracovat s paní Makovej na tom. Víme, že korupce mm, ano, mm, to je velký problém, takže uvidíme, jak využít mechanismy i když již máme hodně nástrojů eh, boje proti korupci, tak uvidíme, co k tomu ještě přidáme, aby se to nepřekrývalo. A eh, to, že někdo nedostává mzdu, já vím, že to je problém, já vím, že to je problém v vaší zemi, zemi ale asi komise to těžko může řešit, i když se snažíme podporovat eh, oživení ekonomik. Je zde jasný vztah mezi externí a interní bezpečností. Jak víte, pan Javier Solana předložil strategii externí bezpečnosti před pár lety. Ten dokument je stále relevantní a čím dál více je relevantní, protože mezinárodní trestná činnost a terorismus eh, ten nepřekračuje pouze evropské hranice, ale i vnější hranice, hranice mimo EU, takže to spadá do kompetence paní Eštonové a jejich spolupracovníků a budeme samozřejmě s nimi spolupracovat tak, jak to půjde. Souhlasím, paní Krispek, že musíme lépe komunikovat, k tomu potřebujeme fakty. 300 útoků nebo 300 pokusů, to je z té výroční zprávy Europolu, která je veřejná, mm, ale my musíme mm, také eh, analyzovat eh, eh, mm, to, jak proti tomu bojujeme. A je třeba to lépe komunikovat, ne abychom strašili lidi, ale aby si uvědomili, v čem je problém. Asi tím jsem zareagovala na všechno, i když samozřejmě zde byla celá řada otázek, ke kterým se ještě vrátíme. Určitě s velkým potěšením sem zase přijdu. A jsem ráda, že přijmete zprávu. To bude vynikající příležitost se k tématu ještě vrátit, poněvadž je to téma komplikované děkuji za pozvání na výbor dnes. Velice děkuji, paní komisařko, za váš čas i za vaše odpovědi. Přejeme vám hodně úspěchů v další práci. A nyní už se připravíme na další body na dnešním pořadu jednání. Vrátíme se k těm předcházejícím bodům, bod 14 a 15. Omlouvám se zpravodajům, protože museli čekat paní Makovej a panu Enčimu. Jedná se tedy o dohodu mezi Evropskou unii a Brazilskou federativní republikou o zružení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů a poté pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů. Ta první dohoda ehm, nebo o té první dohodě připravovala zpravodajku paní Makovej. 18. dubna 2008 při, schválila rada rozhodnutí, kterým tedy dala komisi pravomoc pokračovat v této dohodě nebo zahájit přípravu dohodě mezi EU a Brazilskou federativní republikou. Smluvní strany se dohodly, že tedy nakonec zde budou dvě samostatné dohody, jedna pro držitele běžných cestovních pasů a druhá pro držitele těch ostatních pasů. A protože ta druhá dohoda není, nemusí být ratifikována brazilským kongresem, tak s ní můžeme postoupit rychleji. Nejprve bych chtěla požádat zástupce komise, aby představili obsah této dohody nebo těchto dohod a poté dám slovo oběma zpravodajům. Prosím komisi o slovo. Velice děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve připomenout, že jedním z, jednou z takovou, jedním z takových úhelných kamenů je nařízení z roku 2001 číslo 539. Toto nařízení stanoví možnost takzvaných negativních a pozitivních seznamů. Jsou to tedy seznamy země, zemí, jejichž občané buď potřebují nebo nepotřebují výzum, když cestují do zemí šengenského prostoru z toho tedy vycházíme. Co se týče Brazílie, tak Brazílie na tom pozitivním, na tom bílém seznamu, to znamená, že jejich, pře, jejich občané mohou cestovat do šengenského, eh, do šengenského prostoru pro krátkodobé pobyty. Mnoho zemí se také dohodlo bilaterálně eh, o tom, že tedy zruší vízovou povinnost. Toto nařízení musí uplatňovat i nové členské státy, které přistoupily k EU, takže od data, kdy přistoupily k EU, to znamená všechny členské státy, které přistoupily v posledních letech, také musí vlastně zrušit vízovou povinnost pro brazilské občany. Nicméně Brazílie zatím ještě nedokončila bilaterální jednání se všemi těmito novými členskými státy. Konkrétně se to týká Estonska, Kypru, Malty a Lotyšska. Zejména tyto čtyři země stále ještě mají vízovou povinnost, když jejich občané chtějí cestovat do Brazílie. To znamená, je zde problém s tím, že zde není vzájemnost, že to nefunguje vzájemně, není zde žádný mechanismus vzájemnosti. Uh, a Evropská komise kontaktovala Brazílii, aby zde bylo vzájemné zrušení vízové povinnosti. Brazilské úřady souhlasí s tím, že se tato vízová povinnost může zrušit, nemají žádné politické výhrady vůči těmto čtyřem členským státům. Nicméně Brazílie ještě poukázala na skutečnost, že podle jejich ústavy nelze zrušit vízovou povinnost eh, jednostranně. Musí zde být vlastně mezinárodní nebo oboustraná dohoda o zrušení vízové povinnosti. Ale zároveň vlastně tyto čtyři země nemohou vyjednávat takovou dohodu eh, sami o sobě, protože toto je oblast, která spadá do výlučné pravomoci Evropského společenství. Z toho důvodu tedy komise požádala o mandát, aby mohla vyjednat tuto dohodu o zrušení vízové povinnosti pro tyto čtyři země. Jak jste eh, už říkala, paní předsedkyně, tak začalo se to tedy v dubnu 2008 jednání byla dokončena koncem roku 2009 a začátkem roku 2010. Rada zatím přijala rozhodnutí, která se týkala podpisů těchto dohod. Tyto dohody vstoupí v platnost tento měsíc. Nyní už tedy je ještě nutné hovořit o ratifikaci a také, aby Evropský parlament dal svůj souhlas, pokud bude souhlasit s těmito dohodami. Chci ještě zdůraznit, že zde neexistuje nějaká globální jedna dohoda, jsou zde tedy dvě dohody. Ta jedna se týká držitele diplomatických pasů a ta druhá se týká držitelů běžných cestovních pasů. Brazílie trvala na tom, aby zde byly dvě oddělené dohody. A to z toho důvodu, protože ratifikační proces je pro každý tento, um, pro ty, vlastně pro každou tu dohodu bude jiný. Uh, v jednom případě musí eh, ratifikovat tu dohodu parlament a v tom druhém případě pro držitele diplomatických, služebních a úředních cestovních pasů tam probíhá ratifikace vládou. To znamená, že v tom druhém případě to může být, eh, ta ratifikace může proběhnout rychleji. Nyní, co se týče obsahu těchto dohod, myslím si, že zde nemusím hovořit příliš dlouze. Co se týká držitelů diplomatických, služebních a úředních cestovních pasů, tak tam ten obsah je velice jasný. A co se týče dohody, která se týká držitelů běžných cestovních pasů, tak tam mm, možná bych řekl ještě několik konkrétních komentářů. Zde se jedná o omezení na cesty, které jsou turistické nebo obchodní povahy. Je to v podstatě asi 95 všech těchto cest. Brazílie však trvá na tom, aby se to netýkalo dalších kategorií nebo některých dalších kategorií, které tedy by nespadaly do té zrušení výzvy povinnosti pro krátkodobé pobyty podle jejich legislativy. Souhlasíme s tím, aby v té dohodě, nebo podobně jako v dohodě, která byla v minulosti uzavřena se šesti eh, drobnými státy, tak souhlasíme s tím, aby se to netýkalo osob, které přichází eh, za účelem pracovní činnosti. Takže to je taková obvyklá výjimka ale v této dohodě, kterou jsme vyjednali s Brazílií, jsme také ještě museli souhlasit, že chceme vyloučit některé konkrétní kategorie, jako jsou vědci, studenti, kteří přijíždějí na různé letní stáže a tak dále. Tyto kategorie jsou však eh, ošetřeny v dohodě, která byla už uzavřena někdy v 60. letech. Byla to dohoda o vzájemné zrušení vízové povinnosti takže dnes, když hovoříme nebo když vyjednáváme tuto novou dohodu, tak chceme zajistit, aby všichni ti, všechny ty kategorie osob, které mohly využívat eh, ty výhody té starší dohody, vlastně nepřišly o tyto výhody. To znamená, že jsme vypracovali návrh dohody, která se vztahuje na turisty a na podnikatele a navíc se zde ještě stanoveno, že také vlastně budou platit i ty bývají vlastně, že nadále se budou uplatňovat ty, stav, ty starší dohody, které se vztahují například na ty studenty a tak dále. Jsou zde tedy určité rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi. Pro komisi bylo velice důležité, aby zajistila to zrušení výzvé povinnosti i pro ty čtyři členské státy, které jsem jmenoval. A my tedy doufáme, že 90% těch, eh, cest, těch cestujících nebo těch osob, které cestují, vlastně budou tímto pokryty, že se to na ně bude vztahovat. Děkuji nyní paní Makovej. Děkuji. Tyto dohody se, nebo na tyto dohody se vztahuje postup souhlasu. Evropský parlament k tomu vlastně se může vyjádřit, buď souhlasí nebo nesouhlasí. Já chci říct, že bych eh, tedy dala souhlas Evropského parlamentu, aby tato dohoda byla uzavřena co nejdříve, aby občané EU, včetně e, občanů Estonska, Kypru, Malty a Lotyšska, mohli cestovat do Brazílie pro, jako turisté nebo jako podnikatelé a aby se na ně nevztahovala vízová povinnost. Sekretariát Libe navrhuje, abychom představili návrh doporučení ve výboru Libe na konci ledna a na začátku února. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů 11. února. Hlasování ve výboru Libe by bylo v březnu 2011 a na plenárku by to šlo v dubnu 2011. Nicméně bych chtěla ještě požádat sekretariát výboru Libe, aby našlo časovou Eh, určitý čas dříve, protože se nejedná o nic kontroverzního, asi zde nebude ani příliš mnoho pozměňovacích návrhů, takže prostě jde o to, aby zde byla co nejdříve tato, ehm, tento reciproční bezvízový styk. Děkuji. Pan Enchu. totul Děkuji, paní předsedkyně. Asi k tomu lze dodat málo. Všechno již bylo řečeno jenom jedna moje připomínka, ne konkrétně k těmto dvou zprávám, protože ty jsou jasné přímočaré, není důvod je nepodpořit tyto dvě dohody. Ale, jak řekla paní Makovej, měli bychom urychlit ten postup. Není důvod čekat do dubna, protože asi nikdo nebude proti Mám však ještě další poznámku a e, využívám toho, že dnes v Libe hovoříme o e, vizové povinnosti. Několik členských států, včetně Rumunska, České republiky, Kypru, tak e, e, mají víza pořád s některými státy tuto povinnost jako s USA a Kanadou. E, a víte, že jsme o tom hovořili již mnohokrát a opětovaně. A zde, když máme zástupce komise, tak bych, mě napadlo, že bych vám, zástupcům komise, to tady měl říci. Eh, je třeba eh, směřovat k eh, zrušení vizové povinnosti se Spojenými státy a Kanadou i pro ty dotčené státy. Možná komise by mohla začít vyjednávat vyjednávat tedy, zahájit jednání mezi EU a těmi třetími zeměmi, které jsem zmínil, aby se zrušila vízová povinnost pro eh, ty osoby, které mají služební a diplomatické pasy, tedy alespoň pro toto. A podle mě to by byl jeden krok a mm, mm, asi e, e, bychom něco konečně udělali, než pouze e, předkládali zprávy o vizové povinnosti v EU. Děkuji. Thank you, uh, Chair. I have a... Uh, Děkuji. Já mám otázku na zástupce komise. Vy jste zmínil, že z 95% je to rovné zacházení se všemi občany a profesemi a 5% jsou ty výjimky z nějakých důvodů. Brazílie na tom trvala. A to, že na tom trvá. To je zvláštnost Brazílie, nebo to je normální pro, větši těch, pro většinu těch vizových dohod, které jsme uzavřeli s dalšími různými státy na světě? Komise? Děkuji, paní předsedkyně. My jsme již uzavřeli šest dalších těchto dohod o zrušení vizové povinnosti za EU a ty jediné kategorie osob, které byly vyloučeny, jsou ty osoby, které se mi jdou za účelem placené činnosti, výdělečné činnosti. Máme nařízení z roku 2011, kde je ten pozitivní negativní seznam a tam členské státy mohou i jednostranně uvalit výzum třeba pro kanadské občany, pokud jedou sem za výdělečnou činností. I když eh, kanaděné, obecně řečeno, nepotřebují eh, výzum, když chtějí eh, jet na krátkou dobu do šengenského prostoru. Tato výluka již existuje ve stávajících dohodách. Další výjimka nebo výluka z Brazílii, ano, ta je specifická pro tuto zem. To jsou vědci, kteří chtějí provádět eh, výzkum třeba v deštných pralesích, eh, když mají eh, kde existuje tedy zvláštní zájem, kterým argumentují brazilské orgány a potom jsou tam další kategorie, které oni chtějí, aby byly vyloučeny z této dohody. To nebyl náš záměr, záměr komise a bychom e, vždy tedy při takových vyjednáváních e, si stanovali podobné výjimky pro takovéto různé kategorie. Děkuji. Dobře, bereme na vědomí mm, tu žádost zpravodajky, kdyby bylo možné hlasovat dříve ve výboru o této zprávě, protože vlastně ani nemáme žádné pozměňovací návrhy k tomu, tak de facto můžeme to vyřídit rychle. Jak víte, v původním programu e, e, schůze Libe na dnešek jsme plánovali schůzi koordinátorů od 11 do 12. To se ale provedlo včera již. Takže nyní vlastně máme čas až do 12 hodin a já bych navrhovala krátkou pauzu a mm, ve 12 budeme hovořit o evropském vyšetřovacím eh, příkazu ve věcech trestních, kdy přijde eh, belgický ministr spravedlnosti Stefan de Klerk, který bude prezentovat návrh a sekretariát nás informoval, že on přijde skutečně až ve 12 tak budeme muset počkat do 12. Navrhuji tedy krátkou přestávku a budeme pokračovat. A pan minister přišel. Máme tady zpravodaje? Ano. Five minutes break, Dana. Jenom pětiminutová přestávka, jenom pětiminutová přestávka a všechny příslušné osoby sem přizveme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 my dear colleagues, I will uh, propose to... Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji, abychom pokračovali s dalším bodem na pořadu dnešního jednání. Poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Chtěla bych eh, tedy pokračovat s bodem 18, který se týká Evropského vyšetřovacího příkazu. trestních věcech. První prezentace iniciativy sedmi členských států pro směrnici, která se má týkat evropského vyšetřovacího příkazu. Jedná se to tedy o eh, vlastně významnou legislativní eh, iniciativu, která se týká trestně právního řízení a vzájemného uznávání. Jste eh, se tedy očekává, že by se, se mělo navzájem uznávat eh, různá vyšetřovací opatření. A mě eh, proto bych se také chtěla přivítat eh, ministra Deklerka, který zastupuje belgické předsednictví. Pan minister představí tento návrh, ale nejprve ještě dám slovo zpravodaji panu Melovi. Děkuji, paní předsedající. Budu hovořit portugalsky, to je má mateřština a nejde mi eh, zde v tomto návrhu nejde mi jen o princip, ale jde o návrh, který obsahuje řadu odborných výrazů a proto chci hovořit ve svém rodném jazyce. Eh, jde o vyšetřovací příkaz v trestních věcech, to se týká justice a vnitřních záležitostí a jde také o spolurozhodování. To je velmi důležité a může to být velmi důležité pro práci tohoto výboru v tomto funkčním období. Pohovořím o rozhodnutích, která již existují. Jde o rozhodnutí Evropské unie o zadržení předmětů a jde také o eh, získávání důkazů. V tomto nařízení jde o důležité zásady a proto je velmi důležité, aby docházelo k lepší koordinaci mezi členskými státy ve věcech vyšetřování. A to vše proto, abychom zaručili úspěch eh, všech postupů. Tento návrh vychází z zásady, Eh, nebo z předpokladu, že sběr důkazního materiálu je velice složitý a roztříštěný. Eh, je potřeba usnadnit sběr důkazů pomocí eh, nadnárodních vyšetřovacích orgánů. O to tedy v tom nařízení jde. Potřebujeme vypracovat odpovídající nařízení aby bylo možné provádět vyšetřování přeshraničně a aby bylo možné vyšetřování ve všech členských státech. Orgány, které dostanou evropský vyšetřovací příkaz, budou muset e, vyšetřování opravdu provést. Jde tedy i o princip vzájemného uznávání. Cílem celé iniciativy je, aby evropský členský stát připustil vyšetřovací eh, vyšetřování na základě vyšetřovacího příkazu státu, který vyšetřovací příkaz vydá. Nařízení bude použito na to, aby byly eh, sbírány důkazní materiály. Ten návrh je docela odvážný, protože eh, zasahuje do subsidiarity členských států. Proto je to velice choulostivé téma. Rozhodnutí, eh, které budeme muset vykonat, bude velice důležité pro budoucnost, ale bude rovněž velice složité. Půjde totiž o soudní procesy, o justici ve členských státech. A, a ta je Eh, rozdílná ve členských státech. Potřebujeme určitou míru zhody eh, pro vypracování toho evropského vyšetřovacího příkazu, protože situace je v různých členských státech různá. Hned se dostanu k závěru. Eh, chtěl jsem jen vysvětlit vývoj ve členských státech. Některé členské státy již vyjádřily svůj postoj k této věci, jde například o Německo. Došlo také ke schůzce se zástupci všech zúčastněných aktérů. Ta schůzka proběhla už i v Portugalsku. I evropské orgány již vyjádřily svůj postoj k tomuto návrhu. V listopadu ministři vnitra uspořádali první diskuzi o zřízení Evropského vyšetřovacího příkazu v trestních věcech. Agentura pro základní práva Evropské unie a Evropský ministr spravedlnosti eh, zadali eh, hodnocení dopadů. A já v současné době nemám přesné informace o tom, jak eh, vypadá následný postup. Parlament a skupina ALDE již také zadala hodnocení dopadů Evropské agentuře pro základní práva. Spolu se, stí, se stínovými zpravodaji jsme ještě nehovořili. Nevím, jestli je to normální postup, ale předpokládám, že koordinátor EPP nebude mít nic proti tomu, když se nad tímto tématem sejdeme. Nechceme ten proces nějak blokovat ani zdržovat. Velice důležité rovněž je stanovení lhůt je potřeba stanovit lhůtu pro předložení zadané studie. S tou studií budeme muset v budoucnu pracovat. Nyní se dostávám k závěru. Tento návrh se nesetkal s přímou kritikou, ale v mnoha zemích se ozvaly určité obavy. Například obavy o to, že nebudou e, zaručena základní práva osob e, že nebude dodrženo právo na mlčení, právo na svobodu a bezpečnost, právo na dobrou zprávu a tak dále. Tady je potřeba tedy ještě e, zasáhnout a něco udělat. Ale doufáme, že se to ubírá správným směrem. E, k nějakému vývoji již od předložení návrhu došlo. Hovoří se zde totiž o úřadech, které vyšetřovací příkaz budou vydávat a ne o například policii. Na zasedání 29. října eh, bylo řečeno, že právní základ by neměl zahrnovat policii. Půjde o justiční prověrku mm, nebo soudní prověrku soudní rozhodnutí, to bude to rozhodující. Samozřejmě je možné, že v různých členských státech je různá situace, v některých státech vystavuje takovýto vyšetřovací příkaz soudce, v některých státech je to možná policie, to ještě budeme muset sladit. Ale v každopádně taková je současná situace. Jak již jsem řekla, je to velice důležité, ale současně choulostivé téma a já doufám, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku. Děkuji. Ano, jsme rádi, že přišel pan ministr Klerk a e, prosím, představte nám váš návrh. Thank you, thank you. Děkuji. Mijn moedertaal spreken het Nederlands. Ik zie... Děkuji i já budu hovořit e, svým rodným jazykem. E, jde totiž o velice technickou problematiku, kterou je potřeba řádně vysvětlit. Paní předsedající, mám velikou radost, že je tady ta možnost toto téma dnes osvětlit. Tento důležitý návrh totiž padl za belgického předsednictví a zpravodaj o tom návrhu hovořili jako o odvážném. A je dobře, že o tom můžeme dnes hovořit. Je totiž velikým úspěchem, že Máme tady ten nový nástroj, který může být velice důležitý pro spolupráci členských států v trestních věcech. Již samozřejmě existují právní předpisy, ale my chceme tyto právní předpisy zjednodušit a sloučit v jediném nástroji. Diskuse, kterou tedy musíme vést, je velice technická ale v zásadě si myslím, že je to velice důležitý krok, protože jde o zlepšení efektivity naší justice a zlepšení spolupráce členských států. Jde také o posílení vzájemné důvěry eh, v jednotlivé právní systémy členských států. Proto ještě jednou děkuji za příležitost pohovořit zde o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech a o tom, eh, jak by ten nástroj měl vypadat. Belgie, Bulharsko, Estonsko, Španělsko, Rakousko, Slovinsko a Švédsko. E, to jsou země, které tento návrh společnými silami předložili. O tomto návrhu již se několikrát jednalo v Radě. Za belgického předsednictví jsme se pokusili nebo se pokoušíme dosáhnout shody v radě. Jde nám o shodu e, o oblasti působnosti a také o shodu e, v některých velice důležitých aspektů. Ale teprve za maďarského předsednictví budou pokračovat vyjednávání s vámi a to začne samozřejmě v lednu až. Ta myšlenka celého toho nástroje je jasná je naprosto jednoduchá. Chceme docílit toho, abychom měli jeden právní nástroj, který bude zahrnovat všechny aspekty a umožní sběr e, důkazních materiálů v trestních věcech v přeshraničních záležitostech. Tedy toho chceme docílit. A vycházet chceme eh, z principu vzájemného uznávání. Respektujeme jednotlivé právní systémy členských eh, států. Tento cíl potvrzuje Rada a je zakotven ve stokholmském programu 25. listopadu 2009 eh, ho také potvrdila Rada ve svém usnesení. Myslím, že je naprosto jasné, že tento cíl nebo dosažení tohoto cíle představuje další logický krok směrem k evropskému prostoru práva. Chceme tedy docílit eh, zjednodušení, chceme zjednodušit práci eh, těch, kteří se pohybují v eh, právní praxi, to znamená především našich soudců. Chceme také zabránit roztříštění jednotlivých právních systémů nebo evropského právního systému protože eh, v právních systémech existují rozdílnosti, například co se týče důkazních materiálů. Máme zde řadu rámcových eh, rozhodnutí a dokumentů, které chceme nahradit jednotným a jediným právním dokumentem. Chceme zajistit kontinuitu. Znamená to, že nechceme radikálně přerušit eh, zkušenosti, které máme z minula, ale chceme pokračovat, protože už máme nějaké zkušenosti. Chceme zaručit kvalitu a chceme eh, zachovat osvědčené praktiky a příklady dobré praxe. Ty všechny chceme zabudovat do toho nového systému, který vypracujeme. No a samozřejmě chceme také odpovědět na požadavky eh, současné době a současných právních úprav. Chceme celou tu práci zjednodušit a urychlit. Eh, jde také o to, abychom snížili důvody, proč eh, spolupráce v dnešní době nefunguje. Jedním z problémů současné spolupráce je, že velice rychle a velice jednoduše eh, je možné v některých zemích eh, odpovědět vlastně zamítnout odpovědi na otázky a spolupracovat s ostatními zemi. Takže my chceme snížit ty důvody, proč by bylo možné zamítnout tuto spolupráci. Je potřeba zavést ten evropský eh, vyšetřovací příkaz, který bude znamenat, že příslušný orgán jednoho členského státu, tedy státu, který evropský vyšetřovací příkaz vydá, vykoná soudní rozhodnutí. Toto soudní rozhodnutí se bude putovat do dalšího členského státu a tam dojde k jednomu nebo k několika specifickým vyšetřováním. A jde o příklady přeshraničních. Chci vám říci konkrétní příklad. Pokud tedy například eh, občan španělské státní příslušnosti eh, bude podezřelý z toho, že v Belgii spáchal vraždu, loupežnou vraždu, tak eh, do toho vyšetřování bude zapojen belgický soudce a bude chtít třeba provést domovní prohlídku u podezřelého. A to i ve Španělsku, v jeho španělském domově. ale protože eh, důkazy se opírají jen o důkazní materiál, které jsou k dispozici a protože je potřeba detailně popsat hledané předměty, došlo by k situaci, že by se evropský příkaz na zajištění důkazů týkal pouze zajištěných, eh, pardon, ukradených předmětů a nebo něčeho, co by se přímo týkalo té vraždy, například vražedná zbraň. Soudce se bude muset rozhodnout. Buď eh, vystaví evropský vyšetřovací příkaz a pověří další orgány ještě tím vyšetřováním, anebo to vše spojí eh, v jednom právním příkazu. Tam by to potom postupovalo tak, že vyšetřovací soudce použije rozhodnutí z roku 1995 eh, s klauzolí o vzájemné pomoci v trestních věcech a zohlední také to, na čem se dohodly členské státy. K tomu je ještě několik dalších dokumentů samozřejmě. No a celá ta věc se najednou stává obrovsky komplikovanou. V praxi tedy soudci mají eh, co dočinění s velice složitým problémem. Nejsou zde totiž zakotveny žádné lhůty, lhůty není tu žádná povinnost komunikace a získávání eh, nebo poskytování informací a soudci jsou často kritizováni, protože zamýšlejí zřídit mezinárodní vyšetřovací tribunál. A zkrátka to často vypadá jako kdyby člověk eh, poslal tichou poštu a čekal, až se mu dostanou eh, k jeho uším jeho odpovědi. Takže Případ, který jsem právě popsal, by v budoucnu byl tak, že by ten belgický soudce mohl zorganizovat všechna nutná opatření, to znamená i tu domovní prohlídku, a to v rámci jediného příkazu. No a právní nástroje, které k tomu potřebuje, by byly stanoveny v jednom uh, tom příkazu, nebo obsaženy celé by to zjednodušilo spolupráci se španělskými úřady, také by to zrychlilo a komunikace mezi příslušnými orgány by byla naprosto zásadní. Myslím, že bychom se mohli potom daleko více soustředit na poskytování informací a na komunikaci. Používali bychom společné nástroje a tím pádem by celá organizace vyšetřování byla mnohem jednodušší. Potřebujeme tedy jednotný postup, který nám zaručí na jedné straně flexibilitu, ale na druhé straně také právní jistotu. Potřebujeme zaručit, aby občané požívali právní jistoty. Musíme dbát také práv jednotlivců, protože, jak už řekl zpravodaj, je to velice obšírné a složité téma. Dnešní znění textu je takové, že se v textu objevují již určité záruky. A to proto, aby pozice z obviněných, podezřelých, svědků, odborníků, aby zkrátka tyto osoby měly nějaké záruky. Rád bych poukázal na to, že směrnice e, konkrétně zamýšlí a odkazuje na základní práva, která jsou stanovena v, za, v Chartě základních práv. Evropský vyšetřovací příkaz bude moci být vystaven pouze tehdy, když budou splněny kritéria nezbytnosti a pokud evropský vyšetřovací příkaz bude odůvodněn. použití, zamítnutí, pokud například eh, zde bude podezření z nespravedlnosti, eh, to by vytvářelo určitý problém. Nemyslíme si, že by bylo vhodné z těchto důvodů zamítnout vyšetřovací příkaz. je potřeba vždy řádně proskoumat důvody vydání toho vyšetřovacího příkazu, ale to by zase odporovalo tomu vzájemnému uznávání. Tak samozřejmě eh, bude zde možnost to vyšetřování vést jiným způsobem, než jak o to bylo požádáno. pokud například by bylo možné dosáhnout eh, stejného výsledku i jinými cestami. Je tedy možné, možná ne to zamítnutí, ale eh, dosáhnout národními opatřeními důkladnější vyšetřování. Výsledek by ale musel odpovídat tomu, který eh, bychom dosáhli tím evropským vyšetřovacím příkazem. Samozřejmě zde bude dále ta možnost odmítnout to vyšetřování Důvodem pro to zamítnutí může být imunita, a nebo ohrožení národní bezpečnosti. I to může být samozřejmě důvod, který může být, vést k tomu zamítnutí. Samozřejmě potřeba zvážit i charakter jednotlivých vyšetřovacích opatření, a je potřeba definovat eh, řadu těch důvodů k možnému zamítnutí nebo odmítnutí vyšetřovacího příkazu. Pokud například se od státu požaduje něco, co vůbec neexistuje. Pokud tam není ten důvod pro ten vyšetřovací příkaz, tak budou moci ten vyšetřovací příkaz odmítnout nebo zamítnout. Jsou zamýšlena také zvláštní opatření pro celou řadu invazivních opatření. Jde například o odposlech telefonů nebo o vyšetřovací postupy, kdy jde sbírat důkazní materiál v reálném čase. To jsou tedy zcela zvláštní kategorie. vyšetřovací postupy, ale není potřeba vždy hodnotit negativně. E, I důkazní materiály je potřeba sbírat samozřejmě k i ku prospěchu obviněného, takže důkazní materiál není vždy je něčím negativním. No a další eh, věc jsou náklady. Vycházím z toho, že náklady eh, ponese stát, který vyšetřování provádí, ale eh, na základě rozhodnutí by náklady neměly být důkazem pro odmítnutí nebo zamítnutí vyšetřovacího příkazu, ale samozřejmě je možné, že ve výjimečných případech eh, je možné, že provedení vyšetřovacího příkazu eh, by způsobilo vysoce náklady, takže je možné tyto náklady tomu členskému státu eh, přidělit nebo vyčlenit na to určité prostředky. Je samozřejmě možné i rozdělení nákladů mezi ty členské státy, kterých se to týká. No ale jinak v zásadě případě náklady nesmí být důvodem pro zamítnutí nebo odmítnutí provedení vyšetřovacího příkazu. Docházím se nyní k závěru. Nacházíme se v první fázi diskuze a vyjednávání. I v radě musíme řadu věcí ještě vyjasnit. Ale ze strany belgického předsednictví mohu říci, že je pro nás toto téma velice důležité. Znamená důležitý krok směrem k vytvoření evropského prostoru. Spolupráce v trestních věcech, předsednictví na Radě ministrů předloží zprávu o pokroku tam se budeme věnovat tomu, co se ukázalo v dosavadních diskuzích. Ne, nechceme eh, rozvěřovat eh, nějakou daleko sáhlou diskuzi, chceme jen zdůraznit, jak daleko jsme se dostali a chceme pomoci maďarskému předsednictví, aby v naší cestě mohlo pokračovat. Doufáme, že dialog s parlamentem bude i nadále pokračovat konstruktivně. Ale určitě jste pochopili, že je pro nás to téma opravdu důležité, ale současně velice složité, ale eh, přináší pozitivní výsledky. Děkuji, pane ministře, za detailní prezentaci a nyní e, máme diskuzi. Mám zde pět členů, kteří si přejí slovo. Pan Kročeta, pan Kirchhoff, pan Albrecht, pan Mulder a pan Foss. Pan Kročeta nejprve. Indubbiamente arrivare Děkuji mít takový evropský eh, příkaz, to je pozitivní věc, protože umožňuje lepší spolupráci mezi tedy policejními a justičními orgány, aby lépe mohli eh, trestně stíhat. Samozřejmě, eh, toto je reakce, která přichází trochu pozdě. A především zde chybí celá řada aspektů, mm, poněvadž Rada Evropy i Unie v posledních letech již měla udělat určité kroky eh, a zde i měla využívat struktury, které již jsme měli. Třeba mohla posilovat Europol, mohla posílit Eurojust a i mohla eh, tedy vytvořit ten institut evropského státního zástupce. To je něco, eh, eh, po čem jsme volali třeba i z parlamentu a i mm, e, e, různé národní orgány, justiční orgány, třeba soudce Falcone, který byl zabit mafií takovým hrůzným způsobem, tak již ten Falcone e, v 80. letech navrhoval, že bychom měli mít podobný nástroj. A dnes mm, tedy mm, Eh, máme návrh, eh, který hovoří o efektivnější spolupráci, o rychlejším provádění úkonu a tak dále. Ale třeba to, eh, co se objevuje v tomto návrhu, je především koncepce flexibility. A já myslím, že flexibilita je nepřítel práva, protože právo není založeno na flexibilitě. Ne, to je založeno na rigidnosti norem, na principu rovného zacházení, že všichni jsou si rovni před zákonem a tedy eh, v takovém kontextu jako třeba eh, trestní eh, stíhání na evropské úrovni, tak nelze si představit, že třeba tamto trestní stíhání, vyšetřování bude probíhat snad jinak. A mm, samozřejmě já nechci tady dělat nějaké obstrukce tomuto návrhu, Eh, a určitě eh, rádi eh, budeme diskutovat s radou, s komisí, se stínovými zpravodaji, tedy i zde v parlamentu žádné obstrukce nechci klást, ale musíme zde vznést určité kritiky, které vidíme v této zprávě. První otázka. Zde v tom návrhu i zde velice obecně se hovoří o orgánu, kterému se eh, předá, zašle ten příkaz, vyšetřovací příkaz, ale je to velice generický termín, mm, eh, tedy v tom eh, vykonávajícím státě je to velice genericky Psan tento orgán? Může to být ministr vnitra, eh, nebo mohla by to být jiná tedy struktura ve státní správě a mm, často mm, třeba to mohou být struktury, které nejsou v souladu s principem právního státu. Mně se zdá, že eh, zde asi ale mm, myslím si, že eh, tady je to trochu zneklidňující. Já jsem ze země, která zažila fašismus a já, mě to trochu děsí tato myšlenka, že to vyšetřování může provádět pouze výlučně policie bez jakéhokoliv přeskumu ze strany soudu. Třeba máte nějakou osobu, která je eh, eh, tedy eh, vlastně odsouzena mafii k, k, k, ke smrti tedy. A e, takže zde samozřejmě je v zájmu tedy použít všechny možné nástroje, abychom ji ochránili, ale je třeba, aby ty nástroje náhodou se potom nepoužívaly diskrečně, tedy dle úvahy, flexibilně těmi různými orgány, tedy se zneužívaly jinými slovy. Máme zde zprávu Evropské komise, která hovoří o korupci, e, která je velice běžná, frekventovaná i v policii, v policejních orgánech v některých členských státech a třeba tam i e, sta, stačí dát uplatek e, e, policii a on vám nedá pokutu. To není žádná Afrika, nějaká bananová republika. Ne, to jsou některé členské státy. Takže mít takový systém, kde máte policistu, nebo vyšetřovatele policistů, který vůbec eh, není pod kontrolou soudu, eh, soudního orgánu. A potom obecně říci, že to je on, tento orgán, eh, který může hm, dělat ty úkony. No a potom bez toho, tedy aniž by to prošlo nějakou kontrolou, přeskumem soudu, tak já si myslím, že to je hrozné, to je eh, eh, jako pustit eh, tedy vlka k ovcím, to je špatné, zde musí být nějaká kontrola. A je, pokud tento příkaz budeme mít, tak to je důležité, aby tam byla ta kontrola. Potom další otázka. Zde mm, ty orgány nemohou být jen tak obecně zde popsané, kdo má co povolit. Eh, nejenom kdo může povolit opatřování důkazů, eh, důkazu. To vždycky musí být povoleno soudem toho vykonávajícího státu. To nelze obecně tady říci, že to je nějaký orgán. Jen tak. Já si myslím, že eh, Evropský parlament mají a rada mají povinnost tedy respektovat právní řády členských států a ne tedy nějak vlastně degradovat potom. Naopak naším cílem je posilovat eh, a inspirovat se těmi eh, právními řády, které jsou nejvíce pokrokové v tomto eh, třeba v trestních věcech tedy nelze tedy to tady mít takto genericky popsáno a a eh, povolit, že to bude v různých státech probíhat jinak. Třeba předpokládejme, že zde mm, eh, ve třech zemích různých vlastně začne probíhat řízení ve stejné věci a vydají se tam vyšetřovací příkazy třeba ve Španělsku, v Itálii, v Bulharsku a zde eh, tedy eh, u těch občanů, osob, které jsou předmětem tohoto vyšetřování, tak u nich může být úplně jiné zacházení v těchto různých státech, pokud je o opatřování, způsob opatřování eh, důkazů, tedy u těchto úkonů. Takže to je procesně nepřípustné. A teď už se blížím k závěru. Myslím si, že zde je třeba tedy jít směrem k harmonizaci postupu řízení mm, Eh, vyšetřovací příkaz eh, tedy eh, nemůže být tedy ani podle práva hm, státu vykonávajícího či vydávajícího. Ne, musíme jít směrem k harmonizaci. A zde je hm, třeba Eh, tedy, abychom jasně tedy eh, stanovali ten způsob, jak se budou provádět ty úkony, jako třeba výslechy. Třeba my máme zvláštní typ, typ vězení pro mafiány v Itálii. A zde potom by mohl být problém normálně, eh, tedy oni nesmí mít žádný kontakt s externím, externím světem, tyto mafiáni. A teď končím. A já si myslím, že proto je třeba i tady mít určité procesní záruky. To znamená, když třeba, eh, eh, když třeba převážíte nějakého, eh, tedy nějakou osobu ve vazbě do jiné země či odsouzeného, tak tam ty podmínky musí být stejné. Podmínky, jako on měl v té původní zemi, kde byl uvězněn. Kolegové, prosím, eh, chovejte se rozumně, protože jinak nebudete mít všichni možnost klást otázky, pan Kirkou. Paní předsedkyně, já se pokusím být stručnější než předřečníci. Chtěl jsem pouze se vyjádřit několika konkrétním věcem. Samozřejmě, že celkově ta myšlenka evropského vyšetřovacího příkazu je dobrá ale je trošku problém s tou obecností, protože ten evropský vyšetřovací příkaz má mít hlavně povahu posílení spolupráce a to si myslím, že by bylo velice užitečné, abyste mohla být jednoduchá výměna informací bez velkého papírování. Nicméně, teď zde hovořím nikoli pouze jako zástupce skupiny EKR, jako koordinátor, ale také jako právník. Mám určité obavy. Zejména sdílím obavy, které se týkají toho, kdo má být odpovědný za eh, to provádění. Dále mám obavy, které se týkají některých informací. Například mohla byste být určitá odpovědnost nebo určitá povinnost, určitý závazek eh, vlastně například byste mohli pošádat eh, policejní orgán v jiné zemi, aby třeba provedla vyšetření DNA. Ale eh, vlastně v té druhé zemi třeba to může být postup, který není vhodný, který třeba není povolen pro určitý trestný čin. Například v některé zemi je trestným činem pomluva nebo nadstí utrhání a v jiné zemi to může být vlastně pouze přestupek, takže uh, je důležité se nad tím zamyslet. A pak zde mohou být, je tedy důležité, kdo rozhodnout o tom, kdo vlastně o tom bude rozhodovat. Také jsou zde otázky, které se týkají bezpečnostních pojistek, prevence zneužívání a také jsou zde určité politické otázky, například jak přesvědčit občany, aby s tím souhlasili, protože mnoho občanů eh, také k tomu mohou mít velké výhrady. Eh, dále je důležité eh, za, za, zamezit tomu, aby zde bylo, docházelo k porušování článku 8 Mluvy. A zastupuji zde i občany Spojeného království a já bych měl velké výhrady a velké obavy. Padl zde také uh, odkaz na fašismus.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 Eh, kdy se například zneužívaly informace, které se týkaly třeba psychiatrické léčby nebo další informace. Takže myslím si, že je důležité tomuto zabránit, protože orgány by mohly mít přístup k takovýmto druhům informacím. A já bych eh, se velice zlobil, kdyby například eh, docházelo ke zveřejňování nebo ke sdílení údajů, které se týkají třeba zdravotních údajů nebo údajů o psychiatrické péči. Těch výhrad bych měl ještě více. Myslím si, že tento návrh zdaleka není perfektní. A myslím, že zde ještě chybí hodně věcí. Domnívám se, že obecně ta myšlenka je dobrá, ale myslím si, že zatím ještě ne, neproběhlo dostatečně například vyhodnocení toho, jaký by to mohlo být dopad. Protože chceme, aby zde byla spravedlnost, chceme za, zastavit eh, trestnou činnost, zejména Eh, tu závažnou trestnou činnost, organizovaný zločin a tak dále. Ale možná by bylo dobré, abychom pokračovali ve spolupráci, ale zároveň nevím, zda je dobré povolovat další eh, vlastně možnosti tohoto typu. Také je důležité brát v úvahu ochranu osobních údajů a ochranu soukromí. Čím více se budeme zabývat to, eh, tohoto tématu, tak se k tomu budu určitě ještě podrobně vyjadřovat. Toto jsou pouze takové úvodní mé postřehy. Děkuji. Poprosím ostatní, aby omezili své příspěvky na jednu minutu, protože jinak nebude čas na vyslechnutí odpovědí. Pan Alatren. Eh, dobře, pokusím se tedy být stručný. Jsem ale přesvědčen o tom, že definitivně potřebujeme více času na studium tohoto návrhu. Stílím ten názor pana Kirkopa v tom, že potřebujeme docílit lepší spolupráce mezi justičními a policejními eh, orgány, co se týče výměny důkazního materiálu. Myslím si, že je ale extrémně důležité, uh, že právě v situaci, kdy je ten návrh extrémně důležitý a chceme se dostat ku předu, bychom se, si měli vyhradit dostatek času na to, abychom diskutovali o tom, co je správné a co ještě není v pořádku a o tom, kde bychom možná mohli něco vylepšit. V tomto návrhu nás možná čeká ještě dlouhá cesta a proto se těším na spolupráci se spravodajem Melo a se stínovými spravodaji. Mám několik krátkých bodů, které mi na srdci leží nejvíce. Tak za prvé je to otázka vytvoření společných principů. Jen abych jmenoval další příklad eh, k těm, které zde již padly. Eh, v členských státech jsou různá opatření pro hodnocení a sbírání důkazního materiálu. Pokud například eh, vás zadrží policie nebo zastaví policie na ulici eh, za volantem a chce zkontrolovat obsah alkoholu v krvi, eh, může být řidič přinucen k tomu, aby se podrobil krevní zkoušce, ale ve Francii naproti tomu není možné přinutit podle právního systému řidiče k tomu, aby se podrobil Eh, krevní zkoušce, ale už neplatí presumce neviny, protože kdo odmítne poskytnout tu krev, tak bude eh, platit jako eh, vyník a bude samozřejmě bráno za to, že alkohol požil. A to by bylo zase nemyslitelné v německém právním systému. Myslím si, že takových různých opatření a ustanovení existuje řada, které se liší a různě se také hodnotí možnosti zneužití a různě se také sbírá ten důkazní materiál. Myslím, že nad tím se musíme zamyslet detailně. A je potřeba při zohlednění charty základních práv a EMRK principy, na kterých se musíme zhodnout. Je potřeba postupovat krůček po krůčku. Chci vás ale varovat před tím, abychom při současné míře uznávání pokročili příliš mnoho kupředu. A to bez toho, abychom celou věc podrobili důkladnému přeskumu a abychom důkladně přeskoumali ty rozdíly v právních systémech. Rád bych vás poprosil o to, abychom ten termín pro agenturu pro základní práva nestanovili příliš brzo. Je potřeba to detailně prověřit. Teď už nezáleží na několika týdnech, ale jde nám o to, abychom předložili dobrý návrh. <clears throat> Eh, eh, Děkuji, paní předsedající. Rád bych navázal na to, co zde právě zaznělo. S velkým zájmem jsem naslouchal příspěvku pana ministra a v současné chvíli k tomu nemám nic. Eh, jménem kolegy Alexandra Alvary bych vám rád a ostatním členům výboru sdělil, že pan Alvaro vyhotovil dopis eh, předsedovi parlamentu podle článku 126 jednacího řádu. Eh, mělo by být vypracováno eh, stanovisko agentury základních práv k tomuto téma a my doufáme, že tento posudek bude k dispozici ještě před 15. lednem příštího roku. Koordinátoři už o tom jednali a já myslím, že to bylo přijato. Děkuji nyní pan Foss. Děkuji vám, paní předsedající. Každý členský stát má naprosto jinou, nebo tedy ne naprosto jinou, ale jinou právní kulturu. A z toho důvodu musíme v této oblasti postupovat velice obezřetně, protože jinak je možné, že vytvoříme určitou právní nejistotu, které budou hluboce zasahovat do principů eh, národních právních systémů. A pokud by se to stalo, eh, tak otevřeme pole pro mnoho dalších nejistot, které už nebudeme moci uhlídat. Proto v současné chvíli nevím, jestli postupujeme správně. A to bez toho, že eh, bychom harmonizovali alespoň nějaké minimální standardy pro podezřelé eh, v trestním řízení. Eh, to by bylo nezbytně nutné proto, abychom eh, došli k nějakým přeshraničním dohodám. V současné chvíli ten systém, tak jak je, je sice možná složitý, ale funguje, takže máme víceméně fungující systém. Pokud ale nyní z evropské strany zasáhneme do těch zásad právních systému, může to mít nesmírné dopady na ty národní systémy. Dále další věc, o které se zde již hovořilo. My eh, v Německu eh, jsme eh, měli již dříve určitý systém bezpráví. Právní stát je pro mě vysoce hodnotným statkem. Eh, zástupci německého eh, státu anebo německých úřadů nemohou zasáhnout bez nějakého právního základu. Vy jste hovořili o těch důvodech zamítnutí nebo odmítnutí a o, nebo o té kontrole, která nemůže probíhat ve státě, který výkaz vykonává. S tím nemohu souhlasit. Pokud úředníci z mého státu bez nějakého právního základu by jednali, nebylo by to možné. Proto si myslím, že i stát, který má soudní eh, příkaz vykonávat, musí jednat podle eh, těch principů, toho daného členského státu a podle té právní kultury, která tam panuje. Chci se ale omezit jenom na tyto poznámky. Děkuji. Děkuji, tak ještě pan Melo a potom dáme slovo zpět panu ministrovi. Děkuji, budu velice stručný. Poznamenal jsem si všechny poznámky které zde zazněly. Pane ministře, a vy jste určitě pochopil, jak choulostivé to téma je a kolik protikladů zde existuje. Ty protiklady se objeví i zde v parlamentu a již z těch několika příspěvků vidíte, jak různé názory v tomto výboru jsou. Zástupci eh, zemí, které ten návrh předložili, určitě budou mít ještě jiný názor než ten, který zde zazněl. Eh, já zde hovořím jako právník a proto mám eh, svůj vlastní názor. Budeme mít ještě řadu různých zasedání, budeme hovořit se spravodajem a budeme slyšet řadu různých názorů. Tím tedy získáme alespoň nějaký minimální základ pro dosažení shody. Je potřeba Eh, najít něco eh, nebo nějaký základ, ve kterém nebudou žádné protiklady. Ale o tom budeme ještě hovořit. Rád bych nyní udělal jeden malý návrh. Když hovoříme o eh, úřadech, které soudní příkaz vystavují, A když hovoříme o tom, že je potřeba sbírat důkazní materiál v nějakém jiném státě, je to podle toho návrhu tak, že eh, úřady, které příkaz vystavují, to může být eh, eh, justiční úřad nebo nejustiční, může to být třeba nějaký soudce, který ten příkaz vydá, vydá příkaz tomu, aby se vyšetřovalo v nějakém jiném státě. Ale může tomu samozřejmě být i tak, že ten příkaz vystaví policista nebo policejní úřad. A nebo že policista požádá soudce v jiném státě o důkazní materiál. Sběr důkazního materiálu v Portugalsku e, může být sice, o, tom, o ten může sice požádat policista, ale musí ho potvrdit soudce. Já nevím, jak je to v jiných členských státech, ale u nás je to takto. A přesně o těchto věcech musíme detailně diskutovat a detailně se zamýšlet. Nemůžeme od jiných členských států požadovat něco, co u nich vůbec neexistuje. Chceme totiž tím opatřením, pokud má existovat, dosáhnout úspěchu. Všem by nám to mělo přispě- eh, přinést úspěch. Eh, Nyní dám slovo zpět eh, ministrovi a předem děkuji tlumočníkům, že trochu přetáhnou. Pane ministře, prosím. Thank you. Um... Velice děkuji. Velice děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě, že to je velice citlivá otázka. Hovoříme zde o naprosto základních, eh, těch nejzákladnějších právech všech občanů. Musíme být velice obezřetní. Vždy zde máme dva směry, kterými se můžeme vydat. První je harmonizace, všechno bude všude stejné což by bylo mým velkým snem a možná i snem ostatních, nebo mnoha ostatních. Nicméně zde se vydáváme pragmatičtější cestou. Pokoušíme se vymyslet způsob, jak podpořit a optimalizovat vzájemná, vzájemný respekt vůči právním systémům jiných eh, zemí prostřednictvím spolupráce. A jak jsem říkal, vycházíme tedy z toho principu vzájemného uznávání. Je důležité respektovat ostatní právní systémy, právní systémy jiných členských zemí, ale zároveň musíme respektovat i všechny základní práva, základní zásady, které jsou už vlastně součástí těchto právních systémů. Musíme však být velice opatrní a já naprosto chápu všechny ty, kteří hovoří o nutnosti větší harmonizace, o větší uniformitě. Já tomu rozumím. Snažíme se, v pátek se budeme tedy, eh, nebo v pátek se pokusíme dokončit eh, ten eh, dokument. Začleníme tam také práva například eh, všech podezřelých nebo zatčených, práva všech těch, kteří mají podávat svědectví. Samozřejmě tam je také například eh, právo na překlad a tlumočení právních soudních dokumentů a tak dále. To jsou všechno kroky, které vedou k další harmonizaci. Také tam má být nárok na pomoc právního zástupce, v souladu s požadavky Evropského soudního dvora. Musíme samozřejmě také respektovat všechna rozhodnutí Evropského soudního dvora a všechny tyto postupy jsou pozitivní. Snažíme se zlepšit stávající existující modely spolupráce, které zde existují v rámci různých eh, úmluv, ale je důležité, abychom při té spolupráci respektovali jeden druhého navzájem. Můžeme říci, že ty společné základy, nebo tím společným základem je princip vzájemného uznávání. Řada poslanců eh, se vyjádřila v tom smyslu, a to mohu potvrdit, nebo s tím souhlasím, že nelze spochybnit, že tedy vždy ten evropský vyšetřovací příkaz musí být eh, validován soudcem. Nemůže, se, nemůže to vlastně být pouze eh, něco, co vydá policejní orgán a že to bude rovnou pře, eh, předposláno do toho jiného státu. Je však eh, třeba podívat se, jak je to v jednotlivých členských zemích, kdo je vlastně tím pověřeným orgánem. A to je důležité, aby to bylo transparentní. Většinou očekáváme, že tou pověřenou osobou bude soudce nebo vyšetřova, vyšetřující soudce Eh, ale v některé zemi mohou mít třeba jiný systém, může tam být třeba, tato osobou může být někdo z policejních orgánů. My však zde předpokládáme, že to bude soudce. Čili zde hovoříme v podstatě o spolupráci mezi soudními orgány. Samozřejmě, že o těch otázkách musíme ještě více hovořit. A to zejména by to mělo probíhat na úrovni ministrů spravedlnosti jednotlivých zemí. Teď to možná trošku přeženu, ale řeknu, že nesmíme eh, dovolit to, aby země, která třeba obdrží Ehm, žádost jiného členského státu, aby vlastně svévolně to zamítla nebo odmítla. Je také důležité brát v úvahu přiměřenost a důvodem přiměřenosti, nebo ty důvody přiměřenosti musí ověřit vydávající stát. Nyní bychom se měli už přesunout z fáze, kdy hovoříme pouze o abstraktních kontaktech mezi jednotlivými soudními orgány protože je zde například Evropská síť soudců a Evropští soudci se stále více střetávají, stále, jsou ve stále větším přeshraničním kontaktu. A například ten soudce v tom vykonávajícím státě eh, by tedy měl mít možnost ohodnotit eh, zda ten evropský vyšetřovací příkaz eh, je v pořádku, zda je to na místě. A měl by zde být také eh, možnost třeba dodržovat tu zásadu nebys in idem. Ale musíme zajistit to, aby zde byly některé nové e, další možnosti zamítnutí nebo odmítnutí. Také záleží na tom, e, jak závažný je ten případ. Takže například měla by zde být možnost eh, vlastně zamítnout eh, tu žádost toho vydávajícího státu nebo ji nějak spochybnit. A na následující schůzi rady zde budeme hovořit o různých kategoriích těch vyšetřovacích případů nebo těch eh, případů, které jsou vyšetřovány abychom zjistili, abychom vlastně je rozstřídili do kategorií podle jejich eh, důležitosti. To znamená, eh, že také podle té kategorie se, bude, eh, se budou odvíjet pravomoci soudců. Některé členské státy se k tomu staví pozitivně, že tedy bychom ta soudní, ty soudní věci rozstřídili podle těch, od těch nejjednodušších až po ty nejsložitější, ale to ještě bude velkou, nebo ještě bude předmětem velké debaty. Je to všechno velice citlivá otázka, také má velký politický rozměr. Nicméně já předpokládám, že také jsme, také jsme tedy požádali ještě o stanovisko Agenturu pro základní práva. Hovořil jsem o tom na radě, proto Nicméně pokud tedy parlament eh, žádá o takové stanovisko, tak já to plně respektuji, je však důležité, aby zde na to bylo dostatek času. Já i mý nástupci budou velice rádi uh, hovořit o, tě, eh, o těchto otázkách s Evropským parlamentem. Je však důležité, abyste byl určitý nástroj, který bude jednoduchý. Samozřejmě, že musíme v prvé řadě respektovat právní stát, ale zároveň chceme, aby spolupráce mezi soudci jednotlivých členských zemí byla účinnější, protože chceme chránit bezpečnost a práva našich občanů. Chtěla bych vám poděkovat za tuto vůbec první debatu k tomuto tématu a doufám, že budeme mít ještě další příležitosti a další debaty, jak s vámi, tak i se spravodajem a se stínovými spravodavy a doufám, že nakonec se dojdeme k pozitivnímu výsledku. Děkuji, pane ministře. Chtěla bych poděkovat vám všem. Eh, dnešní schůze je ukončena. Další schůze bude 9. prosince odpoledne od 3 hodin. Další schůze výboru Libe. A zítra odpoledne se uskuteční